Wahrscheinlich ist das die einzige Methode, um... Čili toto možná je nejlepší nebo jediný způsob, jak postupovat. Nevím, zda bychom mohli začít patnáctkou, protože nevím, zda stínoví zpravodajové už jsou na místě, takže se zeptáme, jestli je všechno v pořádku.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 Ještě se pokusíme udělat nový návrh. Bylo by možné začít číslem 15 zprávou pana Marcinkěviče, nebo jsou v tom problémy? Pane posle, souhlasíte? Takže taková malá změna. My v podstatě máme problém, protože kolegyně tady není, tento týden, Paleán asi, možná, že ještě dorazí, ovšem. A potom určitě budou na nás se zlobit, že jsme to dali jako první bod na programu. I think Ruasi is not be here either. Já se domnívám, že kolega taky asi nedorazí. Dobrá, takže začneme a sice bodem číslo 13. Jde o zprávu kolegy Elera. Útoky proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí rady. Musíme být eh, trošku rychlejší, máme tři body ještě před hlasováním a každý by měl mít 20 minut, takže to trošku zkrátíme. Kristiane, mluv rychleji. Poté, co předseda včera večer byl tak velkorysý eh, ke mně jako stínovému zpravodaji, bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou vyjadřuji také tím, že nejsou další příspěvky k mému textu předloženy. Já se domnívám, že spolupráce mezi výbory je velmi důležitá. Eh, Zpráva také byla ve výboru Libe a tato část eh, našich snah by měla spadat pod cybersecurity, eh, ale není to dnes vlastně tak jasné, protože existuje určitý eh, rámec paní zpravodajkou, paní Holmajer, jsme se domluvili, že tedy za pracuje tyto záležitosti a jde také o to, aby byl vytvořen tedy jednotný rámec pro otázku eh, kybernetické kriminality, tak eh, aby nebyly eh, žádné Eh, právní mezery. My jsme se zabývali tedy problémy našeho výboru, je zde track and trace jako problém, ale kvůli anonymitě je velmi těžké zjišťovat autory a ohrožení v kyberprostoru je velmi komplexní. Je zde také problém s kybernetickým terorismem a proto se domnívám, že pro paní Holmajer je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 toto přijmout jako další pokrok v potírání kriminality. Především si musíme uvědomit, že škody eh, pro Evropskou unii dosahují eh, více jak 200 eh, miliard euro a přitom se před soud dostane jen malý zlomek těchto případů. V našem stanovisku tedy žádáme koherentní evropský postup, odkazujeme na hospodářské obrovská rizika, především pro malé a střední podniky, kterých se to velmi týká. Tam je možnost chránit se přece jenom omezená, vše je velmi drohé. Dále odkazujeme také na mezinárodní dimenzi problému a nezbytnost koordinace s třetími státy. Dále odkazujeme také na ENISu a v detailu i na některé body, kde nejde o to, že by se mělo postupovat jaksi paušálně eh, z kyberprostoru kyberprostoru máme také takové firmy, které nepracují s těmito možnostmi jaksi kriminálně a i jim je nutné tedy dát eh, možnost práce. Děkuji vám. Kolega Enčo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut opinia domnului. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl stanovisko pana Elera přivítat. Děkuji za jeho dosavadní práci. Je to velmi důležitý balíček, především ohledně prevence kybernetických útoků a domnívám se, že stanovisko pana Ehlera a většina bodů, které pokládáme za důležité, pokrývá a všeobecně tedy stanovisko podpoříme. Já se domnívám, že stejně jak jsme to říkali včera v rámci bodu Enisa, domníváme se, že je důležité, aby tato agentura měla další kompetence, tak aby mohla hrát důležitou roli v, právě v prevenci těchto kybernetických útoků. Eh, definice sankcí je jednoduchá, ale nepomáhá to redukovat eh, kybernetické útoky, když eh, se touto cestou nejde. Takže podporujeme toto stanovisko. Děkuji. Děkuji vám. Další přihlášky nemám. Paní Madurel, prosím. Sí, muchas gracias, eh, presidente. A mí, <clears throat> señor presidente, me gustaría... Uh, Děkuji za slovo. Pane předsedo, pouze jsem vám chtěla připomenout to, že obsah této legislativy je nesmírně důležitý pro sociální a hospodářský rozvoj Evropské unie. A my zde v Bruselu bychom měli udělat vše pro to, abychom zajistili, tak jak již bylo řečeno, správné fungování informačních systémů, řádné fungování, protože to je pro nás zásadní infrastruktura. Infrastruktura, na které je založená informační společnost. A zároveň je to nesmírně důležité pro interakce mezi politickým, ekonomickým, sociálním systémem, boj proti útokům na informační systémy, to je pouze jedna část celé strategie. Velice důležitá, ovšem pouze jedna část této strategie Evropské unie, abychom zajistili schopnost našich informačních a komunikačních sítí. Nesmíme zapomenout na to, že tyto útoky, tyto kyberútoky, představují zároveň různá rizika, různé typy různých rizik, samozřejmě různé může to být spojeno s různými katastrofami, které musíme vzít v potaz, to, co překračuje hranice, mezinárodní hranice i hranice samozřejmě teda Evropské unie. Nesmíme zapomínat na právní rámec, který existuje v jednotlivých členských státech, které jsou k dispozici pro boj proti těmto útokům. Samozřejmě, že tyto právní rámce musí spolupracovat, tak abychom mohli i na úrovni Evropské unie bojovat proti těmto útokům. To znamená, určité zabezpečení, obrana, to je nesmírně důležité. V tomto ohledu předložím pozměňovací návrh, který se zaměří na zdůraznění důležitosti komunikačních sítí a zároveň zajištění řádného fungování těchto sítí pro blaho všech občanů Evropské unie a zároveň pro usnadnění obchodních aktivit, business aktivit v Evropské unii. Chtěla bych zdůraznit, že tato rizika jsou opravdu reálná rizika, jsou to rizika naléhavá, je to teda naléhavá záležitost, která vyžaduje koordinovanou reakci a koordinovaný, koordinovanou nápravu. Samozřejmě, že všechno, všechny tyto oblasti představují základ bezpečnosti, celoevropské bezpečnosti. Samozřejmě, že i internacionální, mezinárodní rozměr musíme vzít v potaz spolupráce, která je potřebná na úrovni Evropské unie, ale i nad rámec Evropské unie. A my ze strany Evropské unie bychom měli volat po mezinárodní spolupráci v tomto ohledu. Tento typ problému totiž vyžaduje globální řešení. na evropské úrovni potřebujeme koordinátora, to je podle mého názoru rovněž zásadní. Samozřejmě, že máme určité struktury k dispozici, ovšem potřebujeme něco nad rámec těchto struktur. Pane předsedo, Eh, v zájmu u urychlení postupu bych eh, rád ušetřil řečnický čas. Dobře. Když eh, jsem schopen všechno zapamatovat, to je příliš komplikované. Ještě se někdo hlásí o slovo? Ne. Kristian Il, chceš něco dodat? Ne. Chce něco říct komise? Ne. Tak tímto jsme vyřídili tento bod pořadu jednání a můžeme přejít k dalšímu, a sice bod 14. A tady jde o EU a Čínu, eh, nevyvážený obchod, ještě k tomu musím říct, 11. října ve 12 hodin je eh, poslední lhůta pro předkládání možných pozměňovacích návrhů. Dostáváme eh, Mluvíme o EU a Čína, nevyvážený obchod. Tady je zodpovědným zpravodajem kolega Žado, je přítomen a má slovo. Prosím. Dobrý den. My zatím ještě u této zprávy nemáme iniciativní zprávu, zprávu z vlastní iniciativy výboru INKO. Ovšem dovolte, abych alespoň několik bodů na úvod uvedl. Je zde veliká nerovnováha mezi EU a Čínou. Pokud je o obchodní vztahy, vidíme, že je to nerovnováha, která se posiluje, rozšiřuje, především pokud jde o obchodování v této oblasti obchodování zboží, se zbožím. My jsme čistým vývozem v tomto ohledu, pokud jde o investice. Všem, když se podíváme na tuto obchodní situaci a bilanci, tak tam vidíme opravdu skutečný problém. Tento problém podle našeho názoru je propojen s různými aspekty, které poukazují hm, především na institucionální problém. Evropa v podstatě nemá nějakou jasnou průmyslovou politiku. Evropa reaguje velice často, je rozdělená, nehovoří stejným hlasem vůči Číně. Pokaždé, když dojde k nějaké návštěvě, například ze strany čínské vlády, tak všichni představitelé vlád evropských velice často jsou nesmírně rádi, pokud by mohli podepsat nějaké dohody, kontrakty, mm, často kolikrát jsou to částky v miliardách. Ovšem, žádným způsobem, jak si neměníme postoj Evropy vůči Číně. Čína nás jaksi často rozděluje na Evropské unii. Nemáme zde totiž, jak jsem říkal, průmyslovou politiku evropskou ani nějaký koordinovaný přístup vůči této zemi. To znamená, že v podstatě nejsme schopni z tohoto důvodu reagovat ani na výzvy, ale ani na příležitosti, které Čína představuje. Proto my jsme v tomto stanovisku předložili několik bodů. První záležitost, ano, to je ta koordinace, to je právě ta výzva koordinace, kterou musíme prostě založit na evropské průmyslové politice, která zatím chybí. Druhá věc. Samozřejmě, že je zde další důležitý problém, a to jsou rozdíly. To jsou rozdíly v hospodářských modelech, sociálních modelech, dále je to ochrana pracujících, nebo i problém, který je nejvíce uh, medializovaný, který je nejznámější, a to je ochrana duševního vlastnictví. Podle našeho názoru v současné době, a to je v podstatě i um, základem stanoviska výboru pro zaměstnanost, je zde absence sociálních práv, respektování těchto sociálních práv v Číně. To je záležitost, která samozřejmě rovněž přispívá k této nerovnováze v obchodních snazích mezi EU a Čínou. Proto navrhujeme v našem stanovisku jednak posílit ne nějakou, nějaký defensivní postoj, ale určitou ochranu. To znamená posílit evropské nástroje, ty nástroje, které by umožnily Evropské unii vyrovnat trošku tuto nerovnováhu v obchodních stazích, hovořím teda o sociálních právách, hovořím o duševním vlastnictví, o sanitárních standardech. Pro nás je prostě naléhavé, aby, pokud jde o evropskou průmyslovou politiku, pokud jde o ochranu našich trhů, aby Evropská unie zvážila různé formy určité podmí, eh, podmíněného přístupu v obchodních vztazích v tomto ohledu. V případě, že by dovoz Číny prostě neodpovídal našim normám, našim, či, našim eh, standardům, pokud jde o klimatické záležitosti, sanitární záležitosti nebo i ochranu duševního vlastnictví samozřejmě. Dále je to takový ofenzivnější přístup a aspekt. Evropa a Čína jsou, řekl bych, dva kontinenty, které nemají dostatek zdrojů. Měli jsme zde úžasnou zprávu o přírodních zdrojích, kterou připravil Evropský parlament v tomto ohledu. A já si myslím, že v tomto ohledu to jsou veliké výzvy, jsou to záležitosti zelené ekonomiky, technologií, Dále zde vidíme úžasné příležitosti v možnosti, možnosti rozvíjet partnerství právě v této oblasti, to znamená přírodních zdrojů, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a tak dále. Čili v této oblasti těchto výzev, podle mého názoru, prostě bychom mohli nabídnout rozvoj skutečného partnerství s Čínou. Čili to je taková v podstatě diagnóza, řekl bych možná taková spíše negativnější eh, v našich možnostech vůči Číně. Nemáme zde koordinovaný přístup, nemáme zde evropskou průmyslovou politiku, jasnou politiku. Chtěli bychom posílit určitou ochranu, ať už jde o pracující u nás v Číně, ochrana klimatických záležitostí, sanitárních záležitostí a samozřejmě i duševního vlastnictví. A další výzva, která je ofensivnější a konstruktivnější podle mého názoru, a to je snaha vytvořit určité partnerství, především partnerství, které bylo založené na zelené ekonomice a na skutečnosti, že nemáme dostatek zdrojů, kterou si myslím, toto jsou věci, které si obě naše ekonomiky musí uvědomit. Děkuji. Děkuji srdečně a jako prvnímu bych předal slovo kolegovi Grillovi. Ehm, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se omluvit za to, že jsem se dostavil později. Neposlouchal jsem tomu, co právě bylo řečeno, ale vím, že je to vynikající zpráva a také sdílím přístup. A také mm, body, které tady byly e, zúrazněny. Čína je pro Evropu samozřejmě velmi důležitým obchodním partnerem, ekonomickým partnerem vůbec a vztahy musí být ještě posíleny. Ale jsou tady velice důležité aspekty, kde bychom měli ještě vynaložit tlak na to, abychom měli obchodní vztahy, které mm, budou se zakládat na obou stranosti máme tady eh, konkurenci, máme tady dodržování norem. Um, RORem VTO. A teď problém duševního vlastnictví. Eh, tady, exist, tady došlo k významným pokroku v legislativě čínské, ale celá ta věc je stále ještě problematická, zvláště když se jedná o samotnou implementaci. Doufám, že dohoda, která, mm, eh, eh, doufám, že tato dohoda bude spolehlivým účinným systémem, to by byl první krok. První krok pro obhájení evropských zájmů. Je to tak, že výrobky z Evropy se dostaly na čínský trh, ale za ceny, které které neobsahovaly náklady na výzkum a vývoj. Je eh, důležité připomenout skutečnost, eh, že už v, červen, bylo už v červenci minulého roku řečeno, že neexistují tady nějaká celní omezení, která ale eh, stále ještě existují na čínském trhu vůči evropským produktům. Také zvláštní cla eh, vývozní, eh, která se týkají obzvláště surovin, na to bychom neměli zapomínat, anebo jsou tady omezené možnosti podniků účastnit se vypisování veřejných soutěží. Něc, ještě je tu něco, na co bych chtěl obrátit vaši pozornost, a to je mm, skutečnost, že ve mnoha odvětvích čínské ekonomiky Eh, to jsou odvětví, která pro nás stále ještě nejsou přístupná. Jsou tady omezení, omezení mm, investic. Měli bychom se, tedy dochází k pokusům um, tady dávat přednost národním podnikům čínským, eh, takže je tady určitý regulační rámec, který nemůže být základnou pro eh, férový obchod. Pak bych ještě chtěl pohovořit o jednomu bodu a to je ochrana lidských práv už došlo k pokroku eh, na tomto poli, ale jsem toho názoru, že zvláště v sociálním a ekologicko-politické oblasti eh, je zapotřebí dát podnět k dalším podně, eh, po, procesům, tak, aby se dosáhly další pokroky. A v tomto smyslu předložím také své pozměňovací návrhy ke zprávě. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Hol. Děkuji za slovo. Ano, já rovněž vítám tuto zprávu. Souhlasím s předřečníky tom ohledu, že zde máme důvod eh, k určitým obavám, především s ohledem na protekcionářské politiky na straně Číny. Mnoho z těchto bodů opravdu považuji za dobré, například pozitivní způsob, jak reagovat na nedostatek zdrojů, způsob, jakým bychom si mohli pomoci v této oblasti, tím, že zlepšíme naši celkovou strategii, recyklaci, využívání těchto vzácných zdrojů. To si myslím, že je prostor pro zlepšení situace, tak abychom překonali určité restriktivní opatření na straně Číny. Ovšem u trojky, u odstavce 3, tam mám určité obavy, protože si myslím, že my v EU, my jsme vlastně takovým benefaktorem z těchto mm, obchodních vztahů a právě proto, že z toho docela těžíme, tak bychom měli být opatrní a ne reagovat na určité problémy, které vidíme ve vztahu činou tím, že budeme zavádět naše ochranářská opatření. A samozřejmě tomu rozumím, ano, ten problém s určitými produkty, které se objeví na našem trhu a které neodpovídají standardům a v podstatě nejsou schopny uspokojit zákazníka mm, s ohledem na to, co se třeba na nich píše, na těchto výrobcích a tak dále. Ovšem, když se hovoříme ve trojce o tom, že bychom měli udělat určitá přiměřená opatření na hranicích, zdá bychom se spíše neměli zabývat určitým dohledem na našem vlastním trhu, protože ten, pokud vím, všichni víme, že je docela slabý, nedostatečný, máme zde mnoho stížností od představitelů průmyslu. Tvrdí, že neděláme dostatek pro to, aby zboží, které se dostává na naše trhy, odpovídalo evropským standardům. Jeden z problémů je ten, že dohled nad trhem je kompetencí, která spadá do zodpovědnosti členských států. To znamená, že samozřejmě, že záleží na jejich zdrojích, které mají v této oblasti v úřadech, které se zabývají standardizací, eh, homologizací a tak dále. A já si myslím, že bychom měli zlepšit právě dohled nad trhem. To je důležité. Možná právě na evropské úrovni bychom mohli přijít s něčím. A potom bez ohledu na to, mm, na trh kterého členského státu se zboží dostane, prostě budou muset odpovědět standardům, které od nich požadujeme. Samozřejmě, tak abychom zajistili, že Čína s námi obchoduje na základě partnerství rovného s rovným. Děkuji, kolega Hanen. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je skutečně na čase, že je předkládána takováto zpráva. O co zde jde? V roce 2008, když začala mezinárodní krize, jsem mohl diskutovat s Číňany o tom, co se stane. A Čína v tomto okamžiku e, e, měla obrovské rezervy a bylo nám vysvětleno v čínském parlamentu, že se budou soustředovat na e, čínský trh. V roce 2011, tedy tři roky později, prožíváme krizi a e, dolarové rezervy Číny jsou eh, ještě větší. Právě v době, kdy eh, Evropská unie eh, prožívá tak těžkou krizi, tak Čína se trojnásobila své dolarové rezervy. A Eh, já si kladu otázku, eh, zda právě proto eh, máme před sebou zprávu, která vlastně nerozhoduje o ničem, protože rozhoduje pouze trh. Kapitál z Evropy byl tedy převeden do čínských továren, dnes nemáme evropský průmysl, který by byl skutečně rozhodující pro strukturu. Nemáme ani evropskou průmyslovou politiku, která by odpovídala našemu území, která by strukturovala toto území a zlepšovala výměny tak, abychom měli i zítra konkurenceschopnou eh, průmyslovou eh, politiku. To nebylo nikdy regulováno. Eh, jsou zde problémy zaměstnanosti, Burundi a problémy s Čínou také proto. Eh, v rámci eh, výboru INTA také však inter, k tomu neříkáme. A přitom je nutné také respektovat pravidla eh, VTO, pravidla ochrany eh, duševního vlastnictví. Vždyť jednotlivé evropské státy se účastní eh, této simulace určitých průmyslových politik. Vždyť všechny možné produkty jsou v Číně vyráběny také na základě evropských pravidel a tedy práv. Domnívám se, že pro zaměstnanost i průmysl, i pro územní celky je vhodnější, aby bychom měli jednu eh, evropskou průmyslovou politiku, což by pomohlo i strukturovat eh, naše eh, území. To by nám také umožnilo mít konkurenci spravedlivou a nikoliv konkurenci založenou na podvodech. Paní kolegyně Hübner. Děkuji bardzo, děkuji koledze Žadé. Děkuji panu, paní Stínové zpravodajce, ve zpravodaji děkuji, že toto bylo připraveno. Je to velice důležitá otázka. Čína je velkou, silnou zemí. Není to žádný jednoduchý partner. A jistě, že není jednoduché eh, trvat na férovém eh, soutěži. Eh, nemůžete mít obchod volný a transfer technologie, pokud se eh, nezmění určité rámcové podmínky. Eh, z velké části souhlasím s tím, co řekli předřečníci. Nejprve musíme eh, mít evropskou průmyslovou politiku, Musíme tady mluvit jasným hlasem a brát Čínu jako partnera, s kterým Mm, budeme moci vyřešit různé problémy, anebo eh, budeme nahlížet na Čínu jako na pouhý trh, jako na odbytový trh pro nás, anebo by Čína měla být zemí v Evropě, eh, kde bude se vyrábět produkty. Na tu otázku musíme odpovědět. Spousta firm přenášejí eh, své, eh, svou výrobu z Evropy pryč, protože v Evropě mají obtížné podmínky, anebo protože kupní síla v Evropě už není tak velká, protože náklady na práci v Evropě jsou daleko vyšší než v Číně a proto musíme o těchto věcech ještě jednou přemýšlet, jestli by Čína, eh, jestli se Čína drží našich eh, norem jestli eh, chtějí Číňané vyrábět stejným způsobem jako teď, tak je otázka, jestli mohou být správným partnerem. Můžeme eh, naše patenty, naši technologii prodávat eh, do Číny a potom Čínu brát jako obchodního partnera. To bude možné jen tehdy, jestliže Čína se splní naše podmínky. A já si myslím, že v současné době Tady máme dobrou zahraniční politiku, je nutné mít tuto politiku, protože žádná obchodní politika, žádná soutěž toto všechno nevyřeší. Pořád se mluví jen o obchodu, ale realita je taková, že Číňané eh, sami částečně nejsou lojální, protože provozují dumping a také se opírají o technologie evropských eh, firm a tady si myslím, že bychom těmto procesům měli učinit přítrž. Děkuji, kolega Weber. Oui. Euh, la délégation... Euh, delegace Evropské unie s Čínou, já jsem místo předsedou této delegace, my jsme tak před deseti dny měli na návštěvě delegaci, která, zas, která zastupuje Evropskou obchodní komoru v Pekingu. Jsou to osoby, kteří opravdu se zabývají této oblasti opravdu velice konkrétně, vidí přímo na místě celou tuto záležitost. A co nám říkají tito lidé? Říkají, že i přesto, že jsou zde ohromné možnosti, ohromné možnosti na čínském trhu pro naše podniky, evropské podniky, hmm, Většinou tyto podniky ovšem ale bohužel nemají skutečné příležitosti přímo na místě, protože se tam potýkají i s různými místními úřady. E, například to byla záležitost 11. E, 11. prosince 2001 na půdě VTO, kde došlo ze strany Číny k ohromným slibům. Ohromným slibům mnoho z nich bylo, ano, splněno, to je pravda. Ovšem, Čína je druhou největší ekonomikou na světě, asi 18%, eh, asi 11% celosvětového obchodu představuje a její podniky představují opravdu lídry v mnoha odvětvích, například i eh, fotovoltaika nebo mm, odvětví budoucnosti. Ovšem, bohužel, částečně eh, mnoho, mnoho záležitostí, které slíbily, nebylo Eh, nebylo implementováno, protože prostě je zde určitě, jsou zde pr- eh, problémy s administrativou, s úřady a tak dále. Čína prostě hraje dvojí hru, která je neakceptovatelná. Dvojí hru, protože na jedné straně chtějí opravdu těžit z otevření mm, obchodních trhů a tak dále. Ovšem omezují zásadním způsobem přístup našich podniků na jejich trhy. Především sektory, které jsme identifikovali jako strategické, nebo které identifikuje právě pekinská vláda jako strategické. Toto jsou pouze um, příklady, například um, v telekomunikacích od roku 2001 došlo k mnoha, k mnoha, mnoha problémů, mnoha eh, propouštění. Dále, eh, pokud jde o eh, veřejné práce nebo stavebnictví, žádné Zahraniční podniky se nemohly zabývat například při výstavbě v roce 2008 eh, všechny záležitosti, které se týkaly eh, olympijských her, nebo se nemůžeme zapojit do veřejné soutěže, soutěže na, v Číně například. Eh, jsou to železnice, které jsou opravdu uzavřené a hm, samozřejmě, že toto jsou pouze příklady. Čili je zde obrovský obchodní deficit, nerovnováha, která v posledních deseti letech se více než trojnásobila. Představuje opravdu v roce 2010 to byly stovky miliard eh, tohoto deficitu. Obrovské, obrovský, obrovská nerovnováha ze strany Evropské unie. Eh, přes více než 100 miliard eur. A to jsou všechny evropské státy, například i Německo. Jediné, jediná výjimka je Finsko a Irsko, které nemá takový obrovský deficit. Čili ano, Samozřejmě, že veřejné mínění má veliké obavy v, s ohledem na tuto nerovnováhu situaci. Já si myslím, že bychom mohli hrát eh, určitou rovnovážnou hru s Čínou. Nesmíme zapomínat na to, že jsme velice důležitými partnery. Ovšem musíme eh, v podstatě změnit dynamiku našich obchodních vztahů. Samozřejmě, že i to je trošku za stávající ekonomickou krizi. Musíme vše založit na rovnováze obchodních vztahů a na recipročním přístupu, pokud jde o obchodní podmínky. Musí to být spravedlivý obchod, musí to být fair trade, který musí být založený na dvou zásadách, to znamená reciprocita a rovnováha jedna jde ruku v ruce s druhou a nemůžeme prostě otevřít naše trhy v Číně, abych, aniž bychom požadovali, aby oni udělali stejnou věc venčí. A Bao, premiér čínsky, požaduje, sice přátelsky, ovšem trvá na tom, aby Evropská unie přišla s gestem a aby umožnila té jejich zemi um, statut um, tržní ekonomiky před rokem 2016. Když to požadují oni, tak prostě my musíme rovněž přijít s určitým pevným přístupem s ohledem na tuto nerovnováhu obchodní. Máme zde nástroje, musíme je využívat. Já vím, že je to samozřejmě velice obtížné, ovšem musíme, musíme ehm, velice přísně a jasně hm, postupovat, protože abychom nedopustili negativní reciprocitu, musíme prostě trvat na tom, aby všichni naši partneři eh, přijali pozitivní reciprocitu. Musíme umožnit přístup, musí umožnit přístup našich podniků na jejich trhy. Všichni na tom máme zájem, je důležité, abychom na tom trvali to je to velice důležité, tak abychom se nedostali do scénáře, který bude znamenat pro nás pouze ztrátovou pozici. Kolega Bytykofr. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než zde začne eh, koalice mnoha stran, chtěl bych eh, se vyslovit proti této strategii která je zde předkládána jako úspěšná. Samozřejmě, že existuje kritika, ale existují také kliše, například ohledně ochrany duševního vlastnictví. Všichni, kteří se eh, celá léta tím zabývali, eh, říkají, že v Číně je pozitivní vývoj v této oblasti, ne proto, že si stěžujeme a pláčeme, ale proto, že je to problém čínského hospodářství samotného, že tedy firmy firmy chtějí chránit své vlastnictví, pokud nechtějí být eh, vytunulováni ostatními. Eh, je zde také pozitivní v oblasti přístupu k veřejným zakázkám. I zde se dveře pootevřely. Neměli bychom zde eh, pouze jednostranně naříkat, ale čelit situaci. Princip eh, reciprocity eh, je strategicky eh, hloupý princip. Samozřejmě jako štít to poslouží dobře, ale když bychom přemýšleli o implementaci této zásady, tak se daleko nedostaneme. Mně se zdá, že by bylo vhodné, kdybychom debatu změnili, kdybychom udělali slyšení s lidmi, kteří rozumí tomuto problému. Pan Žado, ještě jednou. Samozřejmě, pane předsedo. Já si myslím, že je to zajímavá rozprava. Nesmíme samozřejmě zapomínat na to, že jsme v ITRE a ne v INTA výboru. To je občas du obtížné v těchto komerčních aspektech, industriálních aspektech, pokud jde o normy, standardy, to je samozřejmě velice důležité v tomto ohledu. Vyslechl jsem si obavy, obavy, které vyjádřila například paní Fiona Hall to znamená udržet tuto dynamiku, dynamiku obchodních vztahů, tak aby to bylo ve prospěch našich spotřebitelů. Jedinou obavu, kterou máme v současné době, je samozřejmě, že trošku v tomto ohledu ztrácíme ze zřetele klimatické záležitosti, sociální práva, lidská práva. A toto jsou podle mého názoru základy mezinárodního společenství. Krize, ekonomická krize, ve které se nacházíme v Evropě a i jinde ve světě, je podle mého názoru krizi právě z důvodu této logiky, protože jak si ano, chceme sice sloužit našim spotřebitelům, ovšem naši pracující jsou pod obrovským tlakem, naše zdroje jsou nadměrně využívány a najednou si nevědeme, co v podstatě by mělo jít ve prospěch našich spole, naše, našich, naší společnosti. Pokud je o reciproční přístup, to, aby nám těžila, z, nebo to, že těží z přístupu na naše trhy, tak v podstatě znamená rovněž i to, aby bychom se mohli dostat na jejich trhy. Ovšem, jakým způsobem, já se ptám, zda Zda by nám jak, to, jak by to vypadalo? Jak by vypadala konkurenční schopnost? Jak by vypadala, jak by vypadala hospodářská soutěž mezi našimi jednotlivými zeměmi, pokud mm, bychom postupovali tímto způsobem? Když se podíváme na multilaterální způsob, například eh, um, Mezinárodní organizace práce, která má veliké problémy, dále zde vidíme i VTO, klimatické záležitosti, vidíme, že ze strany Číny ani Spojených států amerických v podstatě nedochází k nějakým zásadním závazkům, v podstatě jsou to pouze debaty, mezinárodní debaty. Pokud jde o lidská práva, já osobně si myslím, že čínský nebo režim v Číně není režimem, který se dostatečně rychle rozvíjí, pokud jde o ochranu sociálních práv. Je to režim, který v podstatě zneužívá sociální práva a tím v podstatě mm, vytváří nekalou konkurenci našim podnikům. Když se podíváme na otázku měny, Eh, to sice nespadá do ITRE, ovšem G20, to je podle mého názoru hm, zásadní záležitost. Oni v podstatě nejsou schopni reagovat na problematiku čínské měny. Ano, my o tom hovoříme, ovšem G20, G8, pokud by hm, rozhodli na něčem, co skutečně bude realizováno, tak by to mělo být realizováno. My samozřejmě, když jenom proto, že tam eh, bude prezident Sarkozy, to znamená, že se něco změní. V podstatě dochází neustále k nějakým pouze deklaracím. Čili ano, Evropa by měla sice zůstat um, hlavním obchodním partnerem v této oblasti, ovšem myslím si, že bychom se měli snažit vytvořit a vystavět já nehovořím o nějaké nadřazenosti evropském, ovšem měli bychom přijít i s nějakou definici mezinárodních standardů, norem, to znamená reciprocita, rovnováha, fair trade, spravedlivý obchod. To všechno bude fungovat, ovšem Evropa musí přijít s jasnými pravidly vůči svým partnerům, ať už jde o klimatické záležitosti, měnové záležitosti, lidská práva nebo sociální práva. Děkuji. Děkuji. Ještě kolega požádal o krátkou, krátký příspěvek, pan Henen. Ano, slíbil jsem, že budu stručný k panu Bytykerfovi. My jsme zde združení eh, různých názorů, které se vyjadřují a v tom je naše síla. Samozřejmě, že v některých záležitostech eh, si nejsme zajedno. Jak řekl pan Bytykofer, možná, že bychom měli skutečně eh, zorganizovat slyšení s odborníky, ale prosím, buďme rozumní já jsem také schopen předložit spoustu nových informací. Nevýbor. Ano, i já Ohledně příspěvku pana Bitykofera chci říci, že reciprocita není idiotská zásada. Co to znamená reciprocita? Pokud Číňani mají právo postavit kousek dálnice v Polsku, pak Evropané a jejich podniky by měli mít právo předložit své nábídky na trhu v Číně. Pokud Číňané mohou koupit Volvo a Saab, a pak evropské podniky by měly mít možnost mít majoritní kapitál na čínských podnicích. Dnes je to nemožné dnes nemůže mít evropský podnik víc jak 50% a chtějí to snížit na 49%. Dobře, eh, budeme sledovat eh, tuto zásadu a za deset let eh, uvidíme, jak se daleko dostaneme. Měli bychom se chránit a bránit. K tomu vyzývám. Nechci vyzývat k nepřátelství vůči Číňanům. Je to skutečně zázračný trh. Neměli bychom se otočit k tomuto trhu zády, ale měli bychom přistupovat dynamicky a realisticky. Děkuji. 13.10. je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Další bod je otázka evropské politiky sousedství a přeskum. Kolega Marcinkievič je zpravodajem či navrhovatelem a má slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Posílení regionální dimenze politiky sousedství je jednou z priorit ehm, této politiky na následující léta. Přejeme si posílit jak dimenzi politickou, jižní i východní a měli bychom tady vytvořit správnou rovnováhu mezi oběma dimenzemi. Měli bychom eh, spojit tyto dvě dimenze jako dvě priority stejné politické oblasti. Sektorální spolupráce s našimi sousedskými státy se stává stále důležitější důležitější, zvláště když jde o energii, zabezpečení dodávek, obnovitelné energie a, obnovit, a klimatické změny. Je na nejvýš důležité, abychom posílili bilaterální spolupráci a příslušné nástroje. Eh, schválení eh, mediterální strategie pro větší energetickou účinnost a mm, eh, mm, intenzivnění energetických propojení pro ropu a plyn, stejně tak jako rozvoj nízkouhlíkového hospodářství, a správného mm, zpracování odpadu a také jaderné bezpečnosti. To všechno jsou klíčové prvky, které jsou nezbytné pro eh, zabezpečení dodávek. Rovněž je klíčové, abychom rozšířili seznam eh, signatářů smlouvy o energetickém společenství a měl bych tady otázku na komisi. Jaké nástroje budete chtít použít k tomu, abyste integrovali energetickou politiku do obchodní politiky a politiky sousedství a také do jiných politik? Ehm, je nepochybné, že Evropská unie by měla být zaangažována do užší spolupráce, eh, do dialogu v oblasti výzkumu a inovací a bude určitě důležité vytvořit společné oblasti výzkumu, které budou založeny na eh, problémech spojeným s celoživotním učením se. Také je pochopitelné, že komise eh, chce eh, mít dodatečně umístit prostředky, přiřadit prostředky do, jde o 122 milionů eur. A doufám, že tady bude také dodatečná podpora pro eh, eh, z možné eh, změny v jižních zemích. Vítám také usnesení, kde má být posílená role, doplňme si na posílená podmíněnost a také větší diversifikace našich nabídek. Co se týče finančních, sociálních záležitostí, mělo by to být v závislosti na skutečném přístupu a našich ambicích Dovolte mi ještě, abych dodal jednu věc. Za polského předsednictví v Radě Evropské unie by komise měla začít s přípravami eh, na s přípravami na eh, intenzivnější spolupráci eh, pro možné další mm, členské státy. A měli bychom stále více aplikovat naše principy. Posílená diskuze o budoucnosti politiky sousedství by měla být podpořena a měli bychom se přitom soustředit na eh, možné eh, výhody pro jižní a východní eh, sousedské státy, tak aby ale to bylo v souladu s normami EU. Děkuji vám za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Děkuji. Děkuji. Děkuji Děkuji, dámy a pánové. Arabské jaro ukázalo, že Evropa svou zahraniční politiku musí změnit. Tak může mít pouze úspěch tehdy, když budeme mít integrovanou strategii, která bude opravdovým ekonomickým modelem a podpoří také integrativní a sociální rovnováhu. A myslím si, že je to proto obzvláště důležité, co je zde obsaženo. Návrh jsem eh, četla se s velkým zájmem a souhlasím s tím, že ten sektor, který v sobě nese největší potenciál a mohl by vydat největší impulzy pro ekonomický vývoj našich sousedů, to je oblast obnovitelných energií. Ale abychom toto všechno mohli zvládnout, tak musíme podpořit eh, ony projekty, které budou novými příjmovými zdroji a vytvoří další zaměstnanost na místní úrovni, které posílí infrastrukturu sítí našich sousedů a tímto způsobem eh, bude možné eh, podpořit nový průmyslový sektor. Tady se zpravodaj souhlasím. Teď k výzkumu. Zpravodaj to také krátce zmínil. Má frakce je přesvědčena o tom, že musíme vytvořit příležitosti a nová pracovní místa a proto se tady musíme pokusit um, um, postupovat přes společný um, inovační uh, prostor. Rámcový program je určitě jedna možnost, jak úžej spolupracovat také na poli vědy. A proto se musíme postarat o to, aby příprava, aby vzdělávání uh, v těchto sousedních uh, zemích které jsou také součástí asociační dohody, aby toto se stalo součástí, důležitou součástí politiky sousedství. A podnikové aspekty, to jsou také důležité aspekty. Musíme posílit konvergentnost norem a dát skutečné šance investicím, zvláště se to týká malých a středních podniků. Pane předsedo, to jsou tedy ony důvody, Mm, které přiměly mou frakci k tomu, aby podpořila tak důležité iniciativy mm, jako středozemní iniciativa nebo umožnění a usnadnění obchodních eh, vztahů nebo další nástroj pro malé a střední podniky v rámci mm, asociační politiky. Děkuji. No, děkuji. Je zde ještě další zájemce z výboru, pane Marcinkěvič. Ani vy se nechcete vyjádřit, takže můžeme tento bod pro dnešek uzavřít. Lhuta je 27.10.12 hodin. Takže bod 15 jsme vyřídili. Máme dvě, tři minutky do hlasování, uděláme krátkou přestávečku. Eh, budeme pokračovat přesně v 10 hodin. Okay. Perhaps we can start again. Možná, že bychom mohli přeci jenom začít. Jsou zde všichni. You have your voting cards? Then please. Máte prosím také hlasovací kartičky. Zkuste, zda přístroje fungují. Not so much people today. I think good luck. Nee, aber auch für die Maschine. aber gut, dann machen wir den Test beim ersten Änderungsantrag. Gut. Dobrá, vážené kolegyně a kolegové, můžeme začít, prosím. Začneme prvním hlasováním, jako vždy. A sice účast podniků výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu eh, Evropského společenství pro atomovou energii. Jsou to čtyři různé zprávy pana Březiny a prosím, dbejte na správné pořadí těchto zpráv, abychom neměli problémy. Máte prosím všichni svou kartičku, anebo ji někdo zapomněl? Všechny kartičky jsou, zde jeden má problém, takže toho budeme počítat eh, zvláště První březinová zpráva. Je to číslo 73, článek 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh jednak Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. dva Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. tři Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. třináct Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno oddělené hlasování 14, první část, kdo je pro, Charles Chichester má nějaký problém? Vážený pane předsedo, u které zprávy teda jsme z těch čtyř zpráv od pana Březiny? Mohl byste prosím mi to ještě jednou nějak naznačit? Mně se zdá, že mi to tady neodpovídá tomu, tomu seznamu, který mám, proto vás prosím trošku o pomoc. Ano, první zpráva má číslo 73 je to účast podniků, výzkumných středisek a tak dále na rámcovém programu ES eh, pro atomovou energii. Je to jasné, prosím? Nebudeme opakovat toto hlasování. 14. Tak 14. První část. 14. Kdo je proti? Zdrželi se? V pořádku. Druhá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Patnáct pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. On blok 16, 17, 18, 20 až 21. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Už zase je problém, paní Ford? What's the problem? O co jde? Já se omlouvám, ovšem ty hlasovací seznamy nám tady jaksi... Nám to vůbec neodpovídá tomu pořadí, ve kterém hlasujeme. Takže já nevím, co to bylo teda, to byla 7-3 nebo co to bylo? At the number of the list. Je to zpráva od pana Březiny. Možná by někdo mohl pomoci kolegyni. Pane Březino, buďte tak laskav, že byste jim to <laughs> ukázal a poté teda budeme hlasovat. Sind wir soweit? Tak eh, prosím, je to vyjasněné. Budeme zpracovávat eh, jeden volební seznam za druhým, hlasovací seznam za druhým, tak, jak je to uvedeno v pořadu jednání. V tom pořadí také budeme pracovat my. A jsou tam také hezká čísla. Pokud to nemůžete přečíst, tak prosím, podívejte se na čísla. Sometimes. Aber nicht die Nummern addieren. Also jetzt bringe ich alles durcheinander. Okay? Genau. Takže pokračujeme. Jsme u úvodního ustanovení. Je to pozměňující návrh 5 pro, proti, držel se, vyřízeno 6 pro, proti, držel se, schváleno 7 pro, proti, zdržel se, schváleno 8 pro, proti, zdržel se, schváleno 9 pro, proti, zdržel se, schváleno 10 pro, proti, zdržel se, schváleno 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní celkové hlasování elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Takže, Claude Turmes, ty máš také nesprávný seznam. Ne, já mám správný seznam, ale moje kartička se teprve sem nese. Já bych byl býval hlasoval proti. Takže proti? Hlasoval si proti? Já jsem pro. Nemám kartičku, ale jsem pro. Dva navíc pro a jeden proti. Dobře, další seznam pana Březiny. Tak, jak je to v pořadu jednání, které bylo vytěštěno. Pozměňující návrh 11 pro, proti. Drželi se, zamítnuto. 15 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, Je to pozměňovací návrh 16. Perhaps if your problems do what I say. Prosím, kdybyste teda postupovali tak, jak říkám. It's a document, the document with the end number 73. Je to dokument, kterého poslední dvojčísli je 73. Paní Holová. Pane Royle, v podstatě nehlasujeme ve stejném pořadí, jaké máme na našem hlasovacím seznamu a právě proto je to pro nás obtížné. Ale to přece není můj problém, pokud vaše skupiny si udělali nějaké jiné seznamy. Já prostě takže já pracuji v pořadí eh, pořadu jednání. Eh, pouze tak to mohu udělat, protože jinak by eh, zde byl chaos. No, no, no, please. Now first. Uh, your, uh, because it is uh, voting list of... Ano, ovšem to je oficiální seznam ITRE výboru. A já se omlouvám, milí kolegové, Ovšem, pokud si nejste úplně jistí u hlasování, prosím, podívejte se na mě, <laughs> hlasujte podle mých příkazů. Pane Březinovi, nemáte žádnou odpovědnost za tuto situaci. My prostě budeme pracovat dle návrhu Eh, sekretariátu. Takže ještě Charles Chichester. Samozřejmě se mohu podívat vždycky na pana Březinu, to je dobře. Ovšem problém je sekretariát. Sekretariát, který v podstatě nám nezaslal ten oficiálně zřejmě seznam a právě z toho důvodu nyní je zde takový zmatek a zdá se, že ostatní skupiny mají stejný problém, čili já mám obavy, že to je sekretariát. Sekretariát, který je za to zodpovědný. Wenn wir jetzt weiter Dobrá, takže pokud bychom chtěli eh, pokračovat, eh, tak eh, říkám, že za to může sekretariát a jdeme dál. Souhlasíte? Prostě jdeme dál. Pokud nebude odpovědný nikdo, tak za to prostě můžu já. Já tu odpovědnost nesu a pokračujeme, prosím. Takže dokument 073 to je hlasovací seznam. Souhlasíte, prosím? Eh, jedná se o dokument, kde je na konci kom 2011-073. Takže první, druhé pozměňovací návrhy jsme již vyřídili 16 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 17 promiňte, jedna, souhlas, proti, zdržel se, přijato, sedmnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto, osmnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devatenáct eh, pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, prosím, pro, kdo je, kdo je pro 19? proti, drželi se, schváleno dva pro, proti, drželi se, schváleno tři pro, proti, drželi se, schváleno Oddělené hlasování 20. První část pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 21 pro. Proti. zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 1 pro. Proti. zdrželi se. Schváleno. 4 pro. Promiňte, to odpadá. 23 bylo staženo, 24 24 pro. 24. Three is withdrawn, please. 23 bylo staženo. 24. Kdo je pro? 24. 24 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Pět pro. Proti. zdrželi se. Schváleno. 25 pro. Proti. zdrželi se. Schváleno. 26 pro. Proti. zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro. Proti. zdrželi se. Zamítnuto. 6 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno 10 pro, proti, zdrželi se, sam, schváleno 30 pro, proti, drželi se, schváleno 31 pro, proti, drželi se, zamítnuto 32 pro, proti, drželi se, schváleno 33 pro, proti, drželi se, přijato 34 pro, proti, drželi se, přijato 35 pro, proti, drželi se, zamítnuto 36 pro, proti, drželi se, Zamítnuto. Úvodní ustanovení 12 pro, proti, drželi se, schváleno 13 pro, proti, drželi se, zamítnuto 14 pro, proti, drželi se, přijato celkové hlasování, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Další hlasování. Číslo 74 na konci seznamu. Funguje to stále lépe. Pozměňovací návrh 3 souhlas, tedy pro, proti, e, zdrželi se zamítnout, desítka pro, proti, zdrželi se zamítnout, jedenáct pro, proti, zdrželi se zamítnout, 12, stažen 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 14 eh, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schválen, pota, potavila. Ano, nejprve eh, chci říct, eh, dvanáctka nebyla stažena. Dvanáct tam pořád je, to je takže ní ne, nestáhla jsem to zpátky. Dan danke ich Ihnen für die Information, dann stimmt was natürlich ab. A pro, promiňte, na mém seznamu to bylo staženo, tak proto jsem se o tom zmiňoval. Ano. Ví všichni, co budeme dělat? Všichni teď máme špatné seznamy, takže 12 pro. Proti. Zdrželi se. Je to komplikované, vypadá na eh, ano, ano, bylo to schváleno. A teď musím přejít k 15. Pro, proti, zdrželi se zamítnout 16. Pro, proti, zdrželi se zamítnout 17. Tak 17 odpadá, že? 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 19 odpadá. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jednička pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se Zamítnut oddělené hlasování 24, první část. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut, druhá část. Takže první část ověříme 24, ověříme první část, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. VP o jeden hlas navíc. Tak jednu kartičku musíte dát stranou. Jedna navíc. Je to v pořádku? Přijato. Tak ne, pardon. Zamítnuto. Říká pan předseda, promiňte. Druhá část pro. Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti, zdrželi se, přijat. 25 oddělené hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Klub Tormes. K druhé části tady mělo být uveden ústní pozměňovací eh, návrh a proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu jsme eh, ano, máte naprostou pravdu. Druhá část, opakuji pro jistotu ještě jednou. Druhá část s ústním pozměňovacím návrhem. A jste proti, teď chápu, ano. Zelená frakce je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a tím ústní pozměňovací návrh není připuštěn. Tak to v životě chodí. Tak, teď budeme hlasovat o druhé části bez ústního pozměňovacího návrhu. Je to tak správně? Všichni ví, co mají dělat. Druhá část bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní text, pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se přijat. Pětka, pro, proti, zdrželi se zamítnut 6, pro, proti, zdrželi se přijat, 7 pro, proti, zdrželi se přijat, 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Devítka pro, proti, zdrželi se přijat. A hlasování celkové, otevírám hlasování. Končuji hlasování. Jeden z EPP navíc. Ještě jednou zopakujeme. Prosím, někdo z vás musí vytáhnout kartičku. Už se tak stalo. Děkuji vám. Opět schváleno, přijato. A teď po čtvrté, kolega Březina, číslo 72. Začneme pozměňovacím návrhem 9. Paní Hol? Paní Hol, vteřinku ještě. Jen jsem eh, se chtěla zeptat, eh, požádat, abyste poznamenali, že mám ústní pozměňovací eh, návrh k pozměňovacímu návrhu 23. Myslím, že to bylo to, k čemu se teď dostáváme. Eh, prosím, pak se přihlašte. Dejte mi znamení, ano? Děkuji. Dobrá. Číslo 9. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Co máme teď? Jedna pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout trojka, tři, pro, proti, zdrželi se přijat 33, 34 v jednom bloku, pro, proti, eh, zdrželi se zamítnut 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut 36 pro, proti, zdrželi se přijat 37 pro, Ano, 37. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď přecházíme k 42. Je to tak? 42. Tak, tady nahoře, promiňte, rozpočet 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Ale teď je na řadě 42. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 43 tady, paní Hall, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, ráda bych navrhla ústní pozměňovací návrh, který je vlastně lingvistickou změnou, protože tady je problém e, s překladem e, v naše službách. Tady pozměňovací návrh paní Valian by měl znít takto. Ehm, jaderné aktivity JRC, které se vztahují k jaderné bezpečnosti, nuclear safety, ne e, security. To bylo špatný překlad, mělo by tady být safety a ne security, takže bych byla vděčna, kdyby kolegové tento ústní pozměňovací návrh přijali. Ano, nevidím tady žádné námitky, takže to takto můžeme nechat se změnou či opravou. 43 s tímto eh, vyjasněním v rámci ústního pozměňovacího návrhu. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 49 pro, proti, zdrželi se přijat, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 4 pro, proti, zdrželi se přijat, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 53, 54 amblok pro, proti, zdrželi se, zamítnut 55, pro, proti, zdrželi se, zamítnut 56, 57 amblok pro, proti, zdrželi se, zamítnut 58, pro, proti, zdrželi se, zamítnut 59, pro, proti, zdrželi se, e, přijat 60 jako dodatek pro, proti, eh, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, eh, zdrželi se zamítnut. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Oddělené hlasování 63, první část pro, proti, zdrželi se zamítnout, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 6 pro, proti, zdrželi se přijat, 7 pro, proti, zdrželi se přijat, 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 66 eh, pro, proti, zdrželi se přijat, 67 pro, proti, zdrželi se přijat, 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Jednička pro, proti, zdrželi se přijat. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se přijat. No, dvojka odpadá, sedmnáct pro, proti, zdrželi se zamítnut, osmnáct pro, proti, zdrželi se zamítnut, devatenáct pro, proti, zdrželi se zamítnout, dvacet pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 24 pro, odpadá. Ano, odpadá. A teď 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Dvojka rozpočet, dva pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. A celkové hlasování, otevírám hlasování elektronické. Jeden z EPP při navíc. A je to přijato, děkuji. Přecházíme k bodu 20. Eh, srdečně gratuluji Čtyři na jednou. A teď um, jednotný dopravní evropský prostor, kolega Karinc. Podklady máte k dispozici a přecházíme k hlasování. Kompromisní návrh jedna Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato 6 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, schváleno, kompromis 7 pro, proti, Schváleno 30. Proti. Gegenstimmen, Enthaltung. Schváleno 32, schváleno 34, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 38 a ústní pozměnící návrh eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 39 pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno. Ano, co chcete ověřit? 38. 38. Čili, pardon, 38 s ústním pozměňovacím návrhem. Vote is open, vote is... Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. 39 už jsme měli, takže 41 pro. Proti, zdrželi se, schváleno 42 pro. Proti, zdrželi se, schvá... zamítnuto. 43 pro proti, drželi se, přijato 44 pro, proti, drželi se, přijato 45, dvě části, první část pro, proti, drželi se, přijato druhá část pro, proti, drželi se, schváleno 46, ústní pozmalací návrh pro, proti, drželi se, schváleno. A tím se dostáváme k 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní celkové hlasování, zahojí hlasování elektronicky. Končím hlasování. Pane Karinc, skutečně to vypadá jak za socialismu. Všichni jsou jednomyslně pro. Další bod, otevřený internet, zde jde pouze o otázku. Je to to snadné. Kdo souhlasí s tímto významným eh, dotazem? Kdo je pro? Nikdo není pro. Kdo je proti? Jde o otázku mým jménem, kdo souhlasí s touto otázkou, kdo je pro, ti, kdo je proti. Je to ten poslední bod. A skutečně obtížná otázka, zda položíme ústní otázku, takže to je skutečně už příliš obtížné pro nás. Souhlasíte všichni, i když jsem tu otázku položil já, kdo je proti, zdrželi se jednomyslně. I to jsem směl ještě zažít v tomto parlamentu. Děkuji vám. Další bod. Děkuji za hlasování. Můžeme pokračovat k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Jde o stanovisko kolegy Pirila a má slovo. Prosím, abyste odcházeli v klidu. Bylo by lepší, kdybyste kolegovi Pirilovi naslouchali a zůstali tady, ale pokud si chcete povídat, tak prosím venko. Kolega Pirilo. Grazie, presidente. La comunicazione della Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Máme zde záležitosti, které se týkají sdělení komise v tomto ohledu, plány až do roku 2050. A toto jsou jedny z nejdůležitějších záležitostí, které bychom se měli věnovat v následujícím období. Pokud jde o problémy v tomto ohledu, tak jde o určité scénáře, určité možnosti, jak zredukovat eh, emise CO2 v následujících 40 letech. Ten scénář, se kterým přišla komise je samozřejmě velice důležitý. Hovoří se zde o tom, že bychom se snažili v podstatě snížit až o no, nějakých možná 80 emise do roku 2050 některých sektorech, v zásadních sektorech. Samozřejmě, že to všechno bude mít dopad. Bude mít dopad nejenom na výrobní sektor, ale samozřejmě na celou ekonomiku, na celé hospodářství. Bude to mít dopady na spotřebu elektrické energie, na energie obecně, podniky, podnikatelská sféra se bude muset zabývat tím, jakým způsobem bude využívat zdroje efektivním způsobem. Máme zde samozřejmě určité možnosti, určité politické možnosti, určité cesty, kterými bychom se mohli vydat. Ovšem to všechno je omezeno je ekonomickými podmínkami. Budeme vyžadovat samozřejmě investice a nemáme bohužel dostatek soukromých investic. Krizová období mohou znamenat určitou příležitost pro rozvoj. Ovšem musíme se zabývat tím, jakým způsobem bychom toho mohli dosáhnout. Do roku 2050 bychom chtěli snížit skleníkové plyny o nějakých 80, možná dokonce 90 A to znamená zásadní rozhodnutí, politická rozhodnutí. Musíme zásadním způsobem změnit náš systém, musí dojít k určité konvergenci našich politik, musí to být seriózní a zároveň ale realistický přístup, realistické cesty, způsoby. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že chceme, aby naše ekonomika byla energeticky účinná. Je zde mnoho možností, ovšem všichni musíme tahat za jeden pro vás, protože pokud budeme postupovat vždy pouze nějakými oddělenými jednotlivými kroky, tak nemůžeme dosáhnout zásadního snížení CO2 a dosažení nízkouhlíkové ekonomiky. Samozřejmě, že centrální prvkem je věda, výzkum, tak abychom vyvinuli nové technologie, které nám umožní dosáhnout nízkouhlíkové ekonomiky a zároveň obnovitelné energie, technologie v této oblasti, snažit se získávat větší účinnost jednotlivých technologií, obnovitelné stroje, obnovitelné možnosti, energetické možnosti, to by mělo být součástí našich rámcových plánů, měli by získat mnohem větší prostor, než je tomu ve stávajícím rámcovém programu. Energetická účinnost, to je naléhavá záležitost, kterou bychom měli, které bychom se měli věnovat všichni. Těch 20%, to 20% energetické, eh, energetická účinnost, tento cíl do roku 2020, ten jsme si stanovili, všichni víme, že je, jeho splnění bude nesmírně obtížné. Proto bychom měli všichni využít veškeré naše úsilí, spojit naše eh, úsilí Měli bychom stanovit energetické cíle, které by podle mého názoru měly být zároveň po právní stránce závazné. Měli bychom přijít s určitým akčním plánem, fiskálními stimuly, určitými nástroji, dále je to energetická infrastruktura, dále jsou to samozřejmě inteligentní měřiče, inteligentní sítě, všechny tyto věci, do kterých bychom měli investovat, abychom zlepšili situaci v tomto ohledu. Ovšem, pokud bude tato nová infrastruktura k dispozici, to ovšem neznamená, že operátoři či provozovatelé prostě budou schopni na základě toho zlepšit nebo budou nějakým způsobem se snažit dosáhnout účinnosti. Dále bychom měli reagovat na problematiku um, přesunu uhlíkových emisí, takzvaný carbon leakage, dále je to záležitost, která je spojená s obchodováním, s povolenkami, je to systém, ten známý systém ETS, nemáme nějaký způsob zatím kompenzací. Ovšem musíme bojovat proti zkreslení eh, situace v průmyslu mezi jednotlivými, mezi, to znamená nějaká nekalá konkurence mezi jednotlivými podniky zeměmi. Musíme se snažit vytvořit určité, určitou rovnovážnou situaci v celé Evropské unii. Právě proto bychom měli hovořit o finančních nástrojích. Finančních nástrojích, které bychom měli využít eh, k dosažení cílů, které máme stanoveny v eh, naší cestovní mapě. Pokud tomu tak nebude, tak nebudeme schopni přijít se systémem, který bude představovat, nebo kterým bychom mohli Ehm, dosáhnout větší investice v, do nových technologií a dosažení našeho cíle nízkouhlíkové ekonomiky. Samozřejmě, že potřebujeme regulační rámec, mm, který bude řádným regulačním rámcem a samozřejmě ostatní věci, které nám umožní udržet tuto situaci. Děkujeme a dalším kolegou je pan Vidal Kvadras. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Evropská unie jak všichni víme, přišla s takovým jednostranným závazkem snížit emise CO2 o 20 do roku 2020. A to ve srovnání s úrovní CO2 v roce 1990. Rada rozhodla doplnit tyto cíle ještě ambicioznějšími cíly v mezidobí Do roku 2050 se hovoří až o 80, možná 95% snížení do roku 2050. Čili Evropská unie musí podle mého názoru koordinovat veškeré aktivity i politiky, tak abychom tohoto cíle v mezidobí dosáhli. Tato cestovní mapa, tento dokument je podle mě krokem správným směrem k dosažení těchto cílů. I když zde teda máme tuto cestovní mapu. Měli bychom eh, se podívat i na politické, ekonomické aspekty situace, ve které se Evropská unie nachází, protože to bude mít potom dopad na splnění našich cílů. Vidíme zde dva základní body, na které nesmíme zapomínat. První věc. Nacházíme se uprostřed velice rozsáhlé ekonomické krize, která zatím ještě nebyla překonána. A druhá věc, jsme v našem úsilí izolování, jsme v podstatě osamocení v rámci těchto environmentálních opatření. Je pravda, že některé ostatní země se snaží eh, nás v tomto ohledu dohnat. Vidíme Čínu, Brazílii, nově vznikající ekonomiky, které se rovněž snaží Ovšem prozatím je naše úsilí osamocené. V tomto kontextu dovolte několik poznámek. První. Musíme se spoléhat na náš soukromý sektor, na, naše, na náš biznis, abychom zvýšili konkurenční schopnost na akceptovatelnou úroveň. Ovšem, abychom toho dosáhli, musíme přilákat, získat kapitál, a to je odpovědnost politiků. Tak, aby vytvořili vhodný regulační rámec. A druhá věc, tržní ekonomiku musíme ponechat jak si, aby fungovala eh, volně, ale zároveň, aby byla prediktabilní. Energetika, ta je velice důležitá při dosažení nízkouhlíkové ekonomiky. Energetické trhy představují klíčovou, hrají klíčovou roli a potřebují vyrovnané podmínky, tak aby jsme splnili cíle, kterého jsme si stanovili v rámci systému ETS. Na konci února letošního roku evropští představitelé vlád opětovně potvrdili to, že systém obchodování ETS by měl být tím hlavním nástrojem k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky. Dekarbonizace v současné době je závislá na dotacích a dotace křiví trh. Problém z dlouhodobého hlediska, dlouhodobé strategie je ten, že volby v podnikové oblasti nemohou být založeny pouze na subvencích nebo jejich řešení, protože tím dochází ke zkreslení trhu a zároveň to má negativní dopad z dlouhodobého pohledu. Je pravda, že systém ETS musí být vylepšen, především pokud je o přehled tra- přehlednost, transparentnost tohoto systému. Ovšem je zásadní, aby subvence, které zkreslují ceny uhlíku, aby tyto byly odstraněny. Ovšem, pokud odstraníme subvence, zároveň chceme zabránit traumatickým krátkodobým dopadům. I přesto, ale z dlouhodobého hlediska musíme odstranit dotace. Tím, že se zbavíme tohoto systému, samozřejmě je to obtížný úkol, musíme ho naplánovat a nesmíme do toho začlenit nějaké eh, krátkodobé volební záležitosti či politické záležitosti. Toto je nesmírně důležité ze strategického hlediska. Musíme investovat do silného eko, evropského výzkumu v oblasti nízkouhlíkových technologií, ale zároveň bychom umožnili rychlý přístup na naše trhy těchto novým technologiím a zároveň, aby se, naše pracovní, aby se naši pracovníci adaptovali na nové potřeby, nové zručnosti. Proto jsem přesvědčen o tom, že klíčovou roli tohoto nového projektu, například jako je systém CCS a ITRE, právě tyto projekty jsou strategicky důležité. Samozřejmě, že energetická účinnost bude hrát centrální roli v tomto ohledu a toto je rovněž téma, o kterém dnes dopoledne budeme hovořit. Ještě za chvíličku. Dalším klíčovým prvkem je potřeba zlepšit propojení, propojení mm, fungování našich sítí, pokud budeme chtít, aby došlo k adaptaci těchto sítí, tak aby reagoval energetický mix, budoucí bezpečnost nebo budoucí energetická bezpečnost, aniž by tom to, to provedli, by byla opravdu velice smutná. Investice jsou zásadní právě v těchto obtížných obdob, obtížném období, ve kterém žijeme. To je citlivá záležitost, ovšem myslím si, že je zásadní. Zelená ekonomika je drahá, samozřejmě a bude o to dražší, pokud budeme v tomto úsilí sami. Proto by i trhy měly reflektovat tyto ceny realistickým způsobem, tak abychom vyslali jasný signál investorům z dlouhodobého hlediska, abychom poskytli stabilitu investorům, abychom posílili tvorbu pracovních míst, zelených technologií, výzkumu v této oblasti, vývoje v této oblasti. Sdílím pohled mnoha z vás, v tom ohledu, že tato zpráva přichází, je dobře načasována a snaží se nalézt konkrétní účinná řešení, která budou mít dopad na naši ekonomiku, přesně tak, jak to, jak to požadujeme za stávajících podmínek. Těším se na spolupráci s ostatními kolegy, já jsem stínový zpravodaj a opravdu to, co jsem si vyslechl od pana Pirela, na mě zanechalo opravdu velice pozitivní dojem. Děkuji. A další kolega Franko dostává slovo. Měl bych, rád bych vyslovil jednu prozbu. Měli bychom se pokusit vyjádřit stručněji, protože dnes ještě musíme projednat více zpráv. Kolega Franko je jako první na řadě. Merci. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pouze k otázce energetické účinnosti bych chtěl říci, že myslím, že komise šla daleko. Samozřejmě ambice je jasná, ale přesnost je píše přesnost nařízení. Nejsou zde hlavní směry pro členské státy. A já bych byl proto, abychom eh, zde sledovali eh, tu eh, linii, která byla dána Radou energie v červenci tohoto roku. Vážení kolegové, další bych chtěl upozornit na článek 10 ohledně kogeneraci. I zde je tento eh, článek příliš eh, přesně formulován. Point? No, <laughs> the next. 22. 22. Já jsem chtěl pouze zareagovat na směrnici o uh, účinnosti. Děkuji, není problém. Paní Jübner. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Ano, e, sdělení obsahuje velmi zajímavé informace, které jsou podstatné do budoucna. Ano, a také jaké cesty, jaké prostředky budeme používat k tomu, abychom naše národní ekonomiky a technologie dostali do správného směru sice ve směru e, malého nebo nulového emisního hospodářství. Tady se mluví o tom, že E, to možná není nejvýhodnější časový okamžik, abychom se zasazovali ze změny nebo a snižování nákladů, ale nemůžeme tomu uniknout. Je dobré, že už teď o tom hovoříme um, o roce 2050. E, naše děti a vnuci e, z toho budou mít užitek. Ale musíme se už teď postarat o to, aby všechno to, co dnes děláme, bylo trvalé i pro následující generace. Eh, kolega jeden říkal, že my jako Evropská unie máme velice ctižádostivé závazky. Řekli jsme, že snížíme emise, řekli jsme, že se postaráme o to, abychom uspořili a jistě se budeme starat i o energetickou účinnost. Řekla bych, že to vypadá takto. Musíme si stanovit dlouhodobou perspektivu ale přitom nesmíme zapomínat na otázku financování. Jestliže mluvíme o e, nízkoemisním hospodářství, pak musíme přemýšlet o tom, jestli energetická účinnost je dostačující, anebo jestli bychom přece jen, e, což všichni prohlašujeme, neměli investovat více do výzkumu a inovací. Bez toho e, to příspěvku se nám to nepodaří vytvořit hospodářství s nízkými emisemi. I v případě zelené energie, ano i e, zelená pracovní místa budou potřebovat energii a proto musíme učinit vše proto, abychom e, se udělali víc pro inovace. Jestliže budeme mít více nových technologií pro získávání energie, pak e, budeme moci dosáhnout našich cílů. Musíme uspořit energii, jestliže říkáme, že spotřebitele a mají také průmysl zodpovědnost při úsporách um, energie a pak musíme um, zrenovovat um, budovy, soukromé domy, podniky, veřejné budovy tak, aby mohli ušetřit energii. Pak to bude teprve úspěšné, protože když ukážeme, že nízkoemisní hospodářství je nezbytné, tak budeme mít i zisky z toho v oblasti účinnosti. A zároveň musíme dbát na to, aby eh, toto, to ekonomika s nízkými emisemi eh, eh, připustila další konkurenci. Musíme zohlednit to, že tady je celá řada různých alternativ ehm, a to sebou nese další zaměstnanost. Zároveň musíme říct, že i v finančním rámci nemůžeme toto téma obejít. Mm, Musíme říct, jak to všechno má být financováno. Ehm, Musíme se trošku oprostit od myšlenky, že se bude jenom dotovat a dotovat, protože mm, dotace, které poskytujeme, mm, ty bychom měli nasměrovat tam, kde budou ehm, využity nejúčinnějším způsobem. A hned se dostávám k závěru, pane předsedo. Ještě snad jedna věc, kterou jsem nezaregistrovala v tomto textu. Mluví se stále znovu o surovinách, ale recyklace je taky důležitá. Tady přeci můžeme vygenerovat zisky. Jestliže recyklujeme, jestliže tímto způsobem budeme získávat energii, pak budeme moci se dostat o kruček vpřed. Děkuji. Paní Jordan Cizli. Ale lípa. Um, zlo se... Ano, děkuji. Já velmi souhlasím s tím, co říká zpravodaj. A sice, když hovoříme o ekologických cílech, tak musíme také sledovat, co dělají naše sousedy, naši sousedé ale to ve dvou částech. Na jedné straně jsou opatření a jednotlivé aktivity a potom je zde to, co se stane poté. Do roku 2020 máme cíle, tedy úspory a zlepšení o 20 ale naše budoucnost to vyžaduje se podívat na to, co chceme udělat po roce 2020. Výbor ITRE je tak postaven před výzvu. Myslím si, že musíme podpořit to, co průmysl potřebuje jaké má mít podmínky a jaké potřebuje investice. Investice by měly být nasměrovány tak, aby to odpovídalo naší politice. Závazné cíle máme podporovat, eh, jak je to řečeno ve směrnici, ale otázkou je, co se stane po roce 2020 a co by bylo nejvhodnější. My musíme pod, eh, přijít eh, především to, co je naplánováno dnes a o jednotlivých cínech přemýšlet. Komise požaduje sektorální přístup a my se musíme dotázat, čeho vlastně chceme dosáhnout v Evropě. Chceme snížit emise skleníkových plnů, anebo chceme zlepšit naše hospodářství, aby bylo čistší. Cíle, které máme dnes, jsou dobré, ale když chceme snížit emise, tak se závažně musíme zabývat problémem spotřeby co se spotřebovává v Evropě. A musíme pak také posoudit, jaké emise jsou způsobovány naší osobní spotřebou a zda v této oblasti něco děláme. Ještě jsme se s tímto problémem zatím nepoprali a je skutečně na čase, aby to bylo uděláno. Pan Žado, děkuji, pane předsedo velký italský intelektuál, kterého jistě znáte, řekl, že je krize, když se starý svět nechce zmizet a nový se nemůže projevit. To se ukazuje také v energetické politice. Já jsem naslouchal panu Vidal Quadrasovi, ale možná jsem mu nerozuměl. Když říká, že si nepřeje veřejné eh, dotace podnikům, mám to chápat tak, že by chtěl, aby se již neplatilo za eh, karbonové kvóty když říká, že je nutné mít eh, jasné cíle v klimatických změnách. Mám to chápat tak, že samozřejmě politické cíle, energetické, klimatické cíle Evropské unie dnes musí odpovídat eh, alarmu a eh, vědeckým zprávám. Víme, že v tomto schématu je nezbytné stanovovat cíle do roku 2050 eh, ve, co do redukce emisí. A taková jistě bude také, eh, budou také doporučení eh, následujících letech. A nebo je vhodné mít cíle, které budou více redukované tak eh, aby to zase umožnilo větší stabilitu podniku. Chtěl bych ale připomenout, že když eh, říkáte, že Evropa je jediná, která má takto náročné cíle, tak musím připomenout, že i Japonsko má eh, cíle do roku 2020. My je známe a víme, že jejich cíle jsou dokonce náročnější. Mají dokonce eh, tedy víc než 30 na evropské úrovni požadováno. Eh, to, že prožíváme ekonomickou a finanční krizi, neznamená, že bychom se měli vrátit k tomu, co bylo řečeno o klimatických změnách a o tom, jaké jsou zde ekonomické a ekologické potenciály. Ještě poslední bod, pane předsedo. Otázka lineárního přístupu předložená komisí. Tady musíme být skutečně vážní a seriózní. Nemůžeme říci, že cíle je možné splnit a pouze čekat. Je nutné se skutečně snažit. A víme z vědeckého hlediska i ekonomického hlediska, že čím dříve vyšleme dobré signály, tím dříve Eh, dosáhneme určitého zlomu a tím méně to bude stát na úrovni ekologické, finanční, průmyslové i sociální. A Chtěl bych uzavřít tím, že je nutné postupovat spíš lineárně v našich eh, snahách. Je to samozřejmě výzva pro vědu, je to výzva pro Evropu, co se týče uhlíkového rozpočtu a Evropa využije 16 tohoto rozpočtu, což neodpovídá mezinárodním očekáváním. Je nutné tedy postupovat lineárně a je nutné již nyní se snažit o e, veliké skoky. Děkuji. Já jsem se díval na hodinky, protože musíme trošinku spěchat. Mhm. Kolegyně Hall, Davis, Vidal Quadras a pak máme ještě dva velké body před sebou, takže prosím stručně. No, no, no, prosím. Já jsem byl oslaven přímo panem Žadotem a proto se domnívám, že je zdvořilé odpovědět. Mohu? No, člověk se na to může dívat eh, tak či onak. Ale my máme ještě eh, ostatní kolegy, kteří jsou eh, přihlášeni do debaty. Pokud souhlasí všichni, že by měl hovořit pan Vidal Quadras, a pokud ano, tak máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane Žado, když hovořím o dlouhodobém zrušení dotací, pak tam nedělám žádné výjimky. Říkám, že by měly být zrušeny všechny, protože síly trhu nám ukáží nejlepší a nejefektivnější cestu k dosažení cílů. Tady nedělám žádné výjimky. A pak bych chtěl také říci, že mezi jednotlivými cílemi naší politiky není žádný protiklad. Samozřejmě snížit emise je dobré pro životní prostředí, ale také pro konkurenceschopnost průmyslu a pro bezpečné zásobování. To znamená, že to je jeden celek bez rozporu. A nakonec bych chtěl říci, že krátkodobě musíme vzít v úvahu krizi. Krizi, která vede k velkému stresu na úrovni vlád, e, územních celků a podobně. To samozřejmě také má efekt na e, otázku dotací. Děkuji. Kolegyně Hol. Kolegyně Hol. Děkuji. Myslím si, že je důležité, abychom eh, to tady eh, nezamlžili. A pan Vidal Quadras eh, normálně nebývám chůrné představy, ale teď si vzal slovo a viděla jsem, že to není moc chmurné. Skutečně stojíme před změněnou situací, ale ne, musíme si mm, připomenout, že toto je šance, stejně tak jako hrozba. A mohli bychom přistupovat daleko pozitivněji k tomu, co nám toto skýtá. Evropská unie je izolovaná, jak jsme slyšeli, ale ve skutečnosti další jiná možnost, jak se na to podívat, je to, že Evropská unie je v popředí a výhoda toho, že jste v popředí e, před zbytkem světa, e, spočívá v tom, že jestliže se nám podaří být účinnějšími v našich ekonomikách a ve využívání energie, pak budeme mít obrovské ekonomické výhody, které z toho vyplynou. A jestliže budeme před, e, předu v nízkouhlíkových technologiích, pak budeme těmi prvními, kteří budou budou schopni prodávat tyto technologie zbytku světa. Takže já tady si nemyslím, že Evropská unie je tady, eh, má nevýhodu. Já opak v tom vidím příležitost, které bychom se měli chopit. A za druhé, pan Perilas a jeho zpráva to říká. Energetická účinnost eh, té se těžko dosahuje. Je pravda, že nejsme teď na té správné cestě eh, směru 20% a zatím je to jenom 10%. Ehm, to je ta směrnice o energetické účinnosti. Ovšem, když odvedeme v tomto smyslu naši práci řádně a nedávno eh, a hned začneme, pak bude eh, jednoduché dosáhnout ehm, tohoto 20% cíle a to samozřejmě nám umožní pohnout se k nízkouhlíkové ekonomii eh, v rámci této cestovní mapy a bude to daleko levnější, než bychom to dosáhli jinými způsoby. A myslím si, že bychom měli jít na tuto cestu s těmito pozitivními myšlenkami, když mluvíme o cestovní mapě. Děkuji. Paní Hercog. Thanks, uh, thanks, Chairman. Uh, just a very few... Děkuji, pane předsedo. Pouze několik poznámek. Ano, zda teda jsme průkopníky, zda jsme v čele, to není otázka. Prostě musíme zajistit to, abychom do roku 2050 byli neustále tím rychlým běžcem, protože Prostě pokud nebudeme dostatečně rychlí a ostatním se povede lépe, tak to bude veliký problém. Já osobně si myslím, že zpravodaj přišel s velice dobrými závěry, kvalitní zpráva, pouze několik poznámek. Dovolte několik poznámek, které podstatě trošku nekonzistentní trojka. Hovoří zde zpravodaj o lepším propojení s programy a politikami společenství. Já bych hovořila i o tom, aby ta konzistence nebo určité propojení bylo i v rámci jednotlivých programů. Když hovoříme o finančních prostředcích, tak v podstatě vidíme, že jsme ochotní skutečně téměř za to položit život, ovšem ne žádné finanční nebo dostatečné finanční prostředky pro tyto projekty. A to by mělo být definováno i v následujících víceletých finančních rámcech, jaké jsou teda naše priority do roku 2050. A poslední věc, na cestě do roku 2050 budeme mít právě ten poločas v roce 2020. Musíme si uvědomit to, že musíme dosáhnout cílů stanovených pro rok 2020 a až poté nás budou čekat ty cíle v roce 2050. Chci poděkovat zpravodaji. Je velice důležité, aby se parlament v tomto ohledu ohledně cestovní mapy pro rok 2050 vyjádřil. Děkuji. Dobře, nyní stínový se pravodajové, kolega Davis. Chairman, I'm grateful for the... Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu rád, že mohu vystoupit. Já jsem zpravodajem v NB výboru. Vážím si spolupráci pana kolegy v tomto ohledu. Dokonce přišel mezi nás do našeho výboru v úterý. Dost mě překvapila rozprava, která zde probíhala. Zde Zdá se, že ve výboru pro průmysl je to zelenější rozprava než ve výboru pro, pro um, klimatické záležitosti. Toto mě opravdu překvapilo. Čeká nás velice důležité hlasování v parlamentu za několik měsíců a víme, že jediný cíl, který, ke kterému se zavázala EU, je těch 20% snížení CO2 emisí do roku 2020. A tato mapa v podstatě stanovuje již cíle pro rok 2050 a jednotlivé cíle, které musíme dosáhnout v roce 2030, 40 a tak dále. Ta cestovní mapa, ano, pokud ji schválíme, pokud Evropská unie schválí tuto mapu, tak rada mm, komise přijde s určitými nástroji, které by nám měly pomoci do dosažení těchto cílů. Zatím je to na straně rady, my nemůžeme udělat nic pro to, abychom to změnili. Ovšem, pokud bychom zamítli tuto mapu, to znamená, řekněme, že rada by s ní souhlasila, my bychom ji zamítli, tak to si myslím, že byla obrovská rána. Jaká by byla naše klimatická politika, jaký signál by to vyslalo průmyslu? Průmysl by v podstatě se ptal, jak to bude vypadat, co to bude za budoucnost. V Envy výboru jsme hovořili o dvou záležitostech. První, Věříte v globální oteplování? Souhlasíte s většinou světových vědců o tom, že to způsobuje člověk, že se to děje a že je to nebezpečné? Máme se několik členů, kteří jsou proti tomu, hovoří, ne, to je v podstatě, to jsou nějaké solární záležitosti a vulkány a tak dále. Ne, pre, docela mě překvapilo, že, jsme se, že se zde o tom nikdo nezmínil zatím. Máme vědecké akademie téměř ve, vše zemi, ve všech zemích na světě, ani jedna z těchto akademií není proti tomuto většinovému názoru vědců v tomto ohledu. Zároveň se další dotaz, další otázka. Budeme to dělat sami, jenom Evropa, aniž bychom měli mezinárodní dohodu? To znamená, že bychom řekli mm, Polsku, aby zrušili své uhelné elektrárny, zatímco Čína je buduje? Mnoho lidí, a já s nimi souhlasím, Mm, tvrdí, že je v našem zájmu, ekonomickém zájmu, bychom se dívali do budoucna. Ano, Čína sice buduje své uhelné elektrárny, ale zároveň mnoho nízkouhlíkových eh, odvětví, mnohem více než někde jinde ve světě a opravdu se pohybují velice rychle. Je to rychlý běžec, mnohem rychlejší než my. Čili jak to bude vypadat do budoucna? Věříme, že v roce 2030 budeme mít ještě konvenční elektrárny. Já nevím, jestli vůbec s tím někdo si, si myslí, že by to tomu opravdu tak bylo, nebo jak bude vypadat vypadat budoucnost. Měli bychom prostě vyslat ty správné signály, tak abychom abychom například eh, nestratili ten dech jako například u fotovoltaiky, když se srovnáme s ostatními zeměmi. Prostě musíme přidat. Můžeme to porovnat s Velkou Británií v 50. letech. My jsme byly manufakturní odvětví, manufakturní zemi, ovšem my jsme neinvestovali do našich odvětví dostatečně mm, Německo, obrovský zázrak, nové investice a tak dále. Čína má nyní stejnou výhodu proti eh, vůči Evropě a my jsme jaksi se s toho nespamatovali, stagnujeme a v podstatě musíme vyslat i dobré signály našim průmyslům, především v energetické oblasti. Euroelektrik například přišel s svou vlastní mapou v tomto ohledu, pokud je o nízkou nízkouhlíkové cíle a vidíme, že je to možné, že je možné je dosáhnout. Neměli bychom omezovat Ehm, odvětví, například pokud jde o CCS, pokud jde o nukleární odvětví a tak dále. Prostě tam, kde je to správné, tak bychom to měli podporovat. Prostě máme různé nástroje. A zároveň je to nástroj ETS, to je zásadní nástroj obchodování s povolenkami. Všem cena uhlíku je mnohem nižší, než to, co jsme před třemi lety očekávali. My jsme předpokládali, že to bude nějakých 30 eur a více, a ne 10 eur. Čili opravdu je zde mnoho mechanismů a nástrojů, které bychom měli zavést a uplatnit, tak abychom abychom dosáhli určité bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Nemusíme je přijímat okamžitě, ano, řekněme v roce 2025 nebo 2030. Uděláme určitý krok, ovšem ta rozhodnutí už musí padnout dneska. Investice pro generátory, pro, pro provozovatele, tak aby ty investice měly k dispozici už s vědomím toho, že za nějakých 10-15 let k tomu dojde, protože to jsou lidé, kteří plánují na 20-30 let předem. A na závěr, svět se mění, mění velice rychle světová ekonomika, budou tam samozřejmě vítězové i poražení. A prosím, abychom doufali, že do budoucna my budeme právě na té vítězné straně. Děkuji vám srdečně a pokud souhlasíte, Chtěl bych říci, že do 11. října je možné předkládat pozmací návrhy. Bod 23 eh, do dopady eh, finanční krize. Kolega Tošenovský, prosím, máte slovo. Děkuji, předsedo. Eh, tak jak jste uvedl, jedná se o eh, stanovisko o dopadech finanční krize na odvětví obrany v členských státech. Stanovisko je pro výbor AFED, protože se jedná o první zprávu na toto téma. Chtěl bych jenom uvést pár úvodních slov, které na vysvětlení, jak jsme postupovali. E, nejprve ke zdrojům e, k tomuto stanovisku vycházeli jsme z publikace o dopadech, na, e, o dopadech finanční krize na odvětví obrany v členských státech, která byla vypracována pro podvýbor SEDE obrana a bezpečnost. Dále tato, toto stanovisko bylo konzultováno s, s pracovníky této publikace a i ze zástupci Asociace obraného průmyslu. Trochu byl problém eh, takto komplikovaný eh, problém, jako je dopad finanční krize na eh, obraný průmysl, bylo potřeba vměstnat do stanoviska, kde jsme byli limitováni 1500 znaky, což je, všichni chápou, že je docela, docela složité. Proto jsme se pokusili to sunout do čtyř hlavních odstavců, tak aby na sebe logicky i navazovali. Ten první odstavec eh, hovoří o tom, že finanční krize na obraný průmysl eh, ve státech Evropské unie nedopadla jakoby v tom pr- prvotním, eh, prvotním dopadu, tak jak to zažívaly jiné obory, ale samozřejmě dá se očekávat, že v tom dalším průběhu, tak jak se budou omezovat rozpočty, jak, tomu už bě, jak k tomu již dochází, tak samozřejmě bude postižen i obraný průmysl a to spoždění tady samozřejmě bude a negativně ovlivní obraný průmysl. Eh, druhý odstavec eh, hovoří o eh, průmyslu, který se vyznačuje národními politikami. Spadá to do výsostné oblasti států Samozřejmě i s tím, že eh, v této oblasti se jedná o eh, velmi specifické a speciální, eh, speciální zakázky, ve kterých se jednotlivé státy pohybují. Probíhá to i samozřejmě ve zpřísněném režimu, podléhá to pravidlům i bezpečnostních kritérií a proto je i ta spolupráce napříč státu velmi komplikovaná. V tom třetím odstavci upozorňuje právě na to, že ta odlišnost národních politik a speciální, eh, této speciální oblasti vytváří velmi komplikovaný, velmi složitý, eh, složitý proces, eh, který by byl napříč Evropskou unii. Ta snaha samozřejmě o, velkou, o určitou kooperaci tady je. Velmi důležitou roli bude sehrávat samozřejmě společná Evropská obraná agentura a samozřejmě na tyto záležitosti bude mít i vliv eh, eh, Severoatlantická aliance, protože tam se tyto státy setkávají a setkává se i ta technologická, technologická část. Poslední odstavec je zaměřen na opatření, které si myslíme, že by mohly zmírnit eh, dopad finanční krize. Je to snaha o určitou kooperaci, která Eh, se dotýká i mm, eh, opatření eh, obraného balíčku směrnic komise do roku 2000, nebo z roku 2009. Je to snaha o zvýšení konkurenceschopnosti, i když opět opakuji, v této oblasti toho, tohoto speciálního průmyslu, který podléhá mnoha určitým vlivům, je to velmi, velmi složité. Tam Určitou roli velmi významnou bude mít samozřejmě i vliv eh, na výzkum, vývoj a je to oblast, které, kde eh, právě spolupráce jednotlivých zemí a Evropské unie může mít eh, velký vliv do budoucna. Já, protože jsme v určitém i časovém tlaku, tak nechci příliš rozšiřovat, jen bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům a všem, kteří nám pomáhali s, touto, s tímto stanoviskem, protože to vznikalo prázdninové a hlavně byl problém toho velkého obsahu a malého prostoru, na který jsme se museli museli s tímto stanoviskem vejít. Eh, jenom bych připomněl, že hlasování, eh, tedy pozměňovací návrhy jsou do 11. října, hlasování by mělo být 10. listopadu a já se velmi těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, protože věřím a jsem, budu velmi rád, protože mm, určitě jejich připomínky přispějí k eh, vylepšení tohoto stanoviska, které je určitě velmi významné do budoucna. Pane předsedo, děkuji. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát pravodají za to, jak se ujal tohoto tématu a ty první návrhy, které jsou předloženy, vítám. Je to velmi zajímavé také pro výbor pro zahraniční politiku. Náš výbor pro průmysl musí zcela jasně říci, zda ho toto téma zajímá či ne. Toto říkám, protože jsem byl zpravodajem eh, hodnocení sedmého rámcového programu a při přípravě zpráv zprávy jsem také navrhl, abychom se zabývali tímto tématem, tedy výzkumem v oblasti eh, obrany. Zde můžeme vytvořit skutečný eh, evropský průmyslový základ. A proto se domnívám, že je vhodné přemýšlet o tom, zda nás to téma zajímá či ne, zda ho chceme mít. Také eh, vím, že mnoha slyšení eh, byla eh, organizována ve velkých sálech. Bylo tam mnoho účastníků. To také dokazuje, že to je téma zajímavé. Od ukončení studené války všechny členské státy se nížily eh, vojenský rozpočet a to ještě dlouho před eh, krizí. Krize navíc také snižuje objem prostředků eh, pro obraný vojenský výzkum a já Francie, jsem z Francie, tedy Francie i Velká Británie však mají dostatečně velký rozpočet, i když byl také snížen. Já si domnívám, že eh, otázka výzkumu v tomto sektoru je důležitá. USA i jiné čla, eh, země eh, investují do tohoto sektoru mnohem méně. Říci, že však dnes není žádné nebezpečí, to by bylo ohrožení našich vlastních národů. Máme Evropskou eh, obranou agenturu, máme také článek 45 smlouvy, zde však není žádný rozpočet a proto my bychom měli projevit určitý politický zájem, určitou vůli. Eh, tato myšlenka investovat do výzkumu eh, by eh, mohla být také dobrá pro duální, pro dvojí užití, či produkty dvoje, dvojího užití, tedy i pro civilní sféru. Toto jsou prvky, které by pak umožnily konsolidovat průmyslový sektor. A právě proto tento výbor a také výbor pro zahraniční záležitosti by se měli zabývat eh, těmito otázkami. Já eh, nemám nějaké přesné znění, ale chtěl bych poblahopřát navrhovateli za jeho práci. Myslím si, že bychom měli tyto texty skutečně dobře formulovat dělat tak, aby eh, se eh, hospodářství v našich zemích eh, mohlo také zlepšit. Samozřejmě musíme se také zabývat otázkou diplomatických postupů a podobně. Zde je mnoho možností, jak uspořit v našich zemích a přitom mít eh, k dispozici eh, nejlepší eh, technické pracovníky. U nás máme výborné vysoké školy, které se zabývají tímto sektorem. Průmysl obrany je součástí této strategie vysokých ambicí a určité hrdosti na evropský průmyslový základ. Děkuji. Monsieur Weber. Pan Weber. Oui. Le secteur de l'armement. Ano, například zbrojní průmysl. Toto odvětví to představuje 260 miliard eur a je to 4 mm, tisíce, 4, 4 mm, tisíce přímých zaměstnanců, dále mnoho nepřímých zaměstnaneckých míst, dále je to 40 miliard eur vývozu a tak dále. Čili to jsou opravdu částky, které jsou zásadní, je to důležitý sektor, dále je to samozřejmě i důležité s ohledem na autonomii našich politik, strategické záležitosti. A to, že dochází k menším investicím v této oblasti v důsledku krize, to samozřejmě je znát. Je to Mm, velice závažné a je to zhoršené ještě i tím, že vidíme ohromnou mezinárodní konkurenci, například i v, v rámci Evropy. A všechny tyto faktory, toto má dopad. Dopad na sektor obrany, na sektor zbrojářský a tak dále. A to je samozřejmě ještě horší, když se podíváme na vztah mezi eurem, dolárem, dále dopad na malé a středně velké podniky a tak dále. Naše podniky proto hledají růst tam, kde je prostě a snaží se jaksi využívat eh, partnerství mimo evropský. A pokud toto bude pokračovat, jak to prostě bude vypadat? Jak bude vypadat vůbec to, že bychom chtěli mít nějaký harmonizovaný vnitřní trh? Jaká bude jeho budoucnost? Pan kolega Ody už to zdůraznil dostatečně je důležité, abychom v technologickém ohledu, aby Evropa opravdu byla samostatná, aby skutečně jsme pokročili, abychom bojovali proti krizi. V roce v roce 2009 Spojené státy eh, využili 160 miliard investice do této oblasti, zatímco my, Evropa, pouze 30 miliard. To prostě vidíme jasně, že to nám nemůže stačit, abychom, zosta- abychom zůstali v tomto peletonu, abychom byli na čele tohoto peletonu. Dobře, nejsou to pouze finance, to je jasné. Musíme racionalizovat naše výdaje, musíme prostě odstranit jednotlivé sektorové po, um, překážky, dále um, překážky v oblasti společného financování, tak abychom využili využili expertizy, technické expertizy, abychom propojili civilní výzkum, vojenský výzkum, tak jak to vidíme i v jiných sektorech, v jiných odvětvích například v oblasti telekomunikací nebo vesmírného průzkumu. Asi 60 výzkumu v oblasti obraného průmyslu by mohlo mít právě dopad i na civilní oblast, mohlo by se využít i v civilní oblasti. No, bohužel dochází pouze k nějakým deklaracím. Hovoříme sice o tom, že Evropa by měla vytvořit určitou obranou svou politiku. ovšem v realitě zaostáváme a národní zájmy se neustále posilují a na konci dne v podstatě nějaká snaha o evropskou spolupráci neexistuje. Už od 80. let jsme tu měli veliké programy Transal Mm, a 380, mm, dále různé, různé rakety, helikoptéry, mm, různé, různá bojová vozidla a tak dále. Ovšem, jak si v současné době na evropské úrovni nemáme žádné nové programy od 80. let a skutečně si vlastně sami škodíme, už včera jsme o tom hovořili, dále je to GMS, program um, v oblasti satelitů, družic. Samozřejmě, že máme problémy v rozpočtové oblasti, každý se snaží, jak si chránit své vlastní zdroje a neuvědomujeme si, že v podstatě toto bude mít dopad negativní a v podstatě možná to bude znamenat i riziko ztráty mezinárodní konkurenceschopnosti v této mm, silné konkurenci. Je to krizová záležitost, dále zde opravdu mm, máme máme určité možnosti evropské, které by mohly zvýšit naši, kon, naši konkurenceschopnost a to za, na menší, za menší nákladech, na, nákladu, protože můžeme využít úspory z rozsahu. Pokud budeme mm, vyčkávat, tak v podstatě budeme ztrácet. Budeme ztrácet nejen naše kompetence na jedné straně, ale naše obranné odvětví v podstatě nebude schopno reagovat a nebude schopno reagovat a nebude schopno dosáhnout a podporovat naši autonomnost v tomto ohledu. Právě proto musíme opravdu připravit evropskou politiku, celoevropskou politiku, která by byla schopná vytvořit solidní industriální základ našeho obraného odvětví. Pan Tošenovský vytvořil dobrou zprávu, je to zpráva, je to stanovisko, které bere v potaz situace v té, situaci v této oblasti. Vidíme, že to má dopad na suverenitu jednotlivých států. Trojka, bod číslo tři, tam hovoří pan kolega o tom, že eh, tato politika je důležitá z ekonomického hlediska, ale může také ohrozit suverenitu jednotlivých států. O tom hovoří pan kolega. A když se budeme snažit ochránit suverenitu jednotlivých států, ale v podstatě nebudeme mít dostatečnou obranu v politiku, tak prostě přijdeme o suverenitu našich států. To je jasné a právě proto musíme podpořit spolupráci v této oblasti. Nemůžeme neustále zde mm, to roz, roztříštit a tak, jak to vidíme v současné době, tvrdo, ztratí na tom celý náš kontinent. Děkuji, kolega Tošenovský ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár slov na závěr. Já bych chtěl velmi poděkovat kolegům za, eh, za tu diskuzi a jenom reakce na pana Odyho. Já, tak jak on postavil tu otázku, jestli patří tato problematika do našeho výboru já jsem po těch debatách, které jsem měl, jsem hluboce přesvědčen, že patří, že o tom se musíme bavit. Velmi souhlasím s ním o tom, že eh, výzkumná aktivita právě v této oblasti je nesmírně důležitá. Ten svět nebude jednodušší, vnímáme to, vidíme to i na tom nejbližším našem okolí eh, události v severní Africe nás jenom zase přesvědčili o tom, jak důležitý je, je, je tento význam eh, tohoto průmyslu. A zároveň si musíme uvědomit, že mnoho věcí eh, vysoké technologické úrovně začalo nejdříve v obraném průmyslu, až byly uvolněny možná do toho, eh, do toho normálního civilního světa. Francie jako ukázková země vysoké technologické vyspělosti. Mnoho právě technologických eh, vrcholných záležitostí vznikalo v obraném průmyslu. Proto já si myslím, že tato diskuze by měla, měla být a pokračovat tady v našem výboru a já velmi děkuji za tu diskuzi a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Tento bod jsme tedy projednali. Kolega Tošenovský již upozornil na lhůtu pozměňovacích eh, návrhů, takže můžeme přejít k bodu 24, energetická účinnost, zrušení směrnic a tak dále. Kolega Turmes. Claude, prosím. Eh, eh, pane předsedající Chtěl jsem vám projevit spojenectví. Jsem potěšen tedy, že eh, z vaší reakce a musíme tady rozhodnout o lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů. Rozdal jsem, rozeslal jsem mail, návrh abychom tuto lhůtu stanovili. Tedy původně jsem počítal s 20. říjnem, má zpráva přišla trošku později, takže teď navrhuji 27. Eh, října a musíme eh, to rozhodnout dnes. Eh, k samotnému jádru věci. Myslím si, že než jsme diskutovali o cestovní mapě 2050, tak diskuze, pak diskuze o klimatu, pak jsme vedli diskuze o financování a dopadu na průmyslový sektor. A je jasné, že legislativa, eh, o které diskutujeme teď, legislativa o energetické účinnosti, je velmi úzce propojena na jedné straně s mm, klimatickou energetickou diskuzí a na straně druhé je velmi úzce propojena s otázkou financování, eh, která je samozřejmě obtížná. Um, v těchto tvrdých časech, kterými eh, teď procházíme. A všichni ti, kteří pracovali na otázce klimatu a celém klimatickém scénáři, vědí, že tady není žádný dvoustupňový svět bez daleko více eh, ambicioznějšího postupu v oblasti energetické účinnosti. Očekáváme, že na globální úrovni minimálně 50%, pokud ne více, bude muset přijít právě ze zlepšení eh, a úspor energetické, energetické účinnosti, tak abychom abychom byli vůbec schopni se dostat na tuto hranici dvou stupňů. Energetická účinnost je eh, rovněž eh, ve všech studiích eh, prezentována jako nejlevnější způsob, jak snížit emise vyplývající z klimatických změn. Myslím si, že v tomto smyslu bychom na to měli také nahlížet. Za druhé, rovnováha ekonomická. jsme si vědomi toho, že Každý rok eh, tato evropská ekonomika eh, přichází o 400 miliard plus hodnot, které přenášíme do zemí, které vyrábí eh, ropu a plyn. A těchto 400 miliard, které odtékají z evropské ekonomiky, mm, to je dnešní číslo. Eh, jsou tu eh, dva ehm, efekty. Jedna věc ehm, jsou naše ropné a eh, plynové zdroje, které se snižují. A je tady celá řada studií a ehm, expertních šetření, která navrhují proto, že právě tady je čínská, indická a brazilská ekonomika, které zažívají boom, tak ceny za ropu a plyn světové možná budou vyšší, než jsou dnes. Takže já bych rád navrhl toto. Měli bychom Eh, se věnovat eh, těmto energetickým problémům. Nechci, aby naše eh, ekonomika každý rok přicházela o 400 miliard a do budoucna ještě více. Takže co děláme teď? Tato legislativa to je 50 miliard plus ehm, ehm, ještě k tomu této energetickým problémům, což znamená o 50 miliard více investovat do malých a středních ehm, podniků v Evropě Eh, do celého stavebního sektoru v Evropě a také eh, bychom mohli na pomoci našemu průmyslovému sektoru tak, aby zvýšil energetickou eh, účinnost a fungoval produktivněji. A to je právě to propojení se současnou ekonomickou krizí, která je krizí finanční, ale stále více se stává i krizí fiskální a sociální. Pak je tu další aspekt energetické účinnosti a to je kontrola nákladů. Jestliže jste eh, v ekonomice, kde dvě třetiny výroby elektřiny musí být nahrazeno za příštích 15 nebo 20 let, pak to znamená eh, vyšší ceny na kilowatthodinu eh, elektřiny, protože jinak nikdo nebude do toho investovat. A jestliže, nebo budeme muset také modernizovat naše sítě a to zároveň znamená, že tady budou zase vyšší ceny. Takže jsou s tím spojeny dva nebo dokonce tři aspekty, které můžeme pokrýt touto legislativou. Jedna věc Náklady na energii, eh, to je objem násobený cenou na kWh. A pak eh, se bude hm, eh, daleko více toho točit kolem těch objemů než kolem cen za kWh do budoucna. Za druhé, Jestliže budeme žádostiví a jestliže se nám podaří ušetřit energii a zvýšit energetickou účinnost, můžeme ušetřit až 50 nezbytné výroby elektřiny mezi dneškem a rokem 2030. A to, je, eh, to bude mít jistě i pozitivní dopad eh, na náklady. A pak je tu ještě třetí aspekt. Eh, ve Spojených státech tady není jenom konkurence na, výrob, na trhu s elektřinou mezi dodavateli, ale je tu také konkurence mezi dodávkami na straně dodávky a poptávky. A tato směrnice musí eh, eh, na straně poptávky a dodávky vytvořit určité odezvy, které potom, kdy, tak by bylo možné eh, vynaložit tlak směrem dolů ehm, tak ehm, aby to fungovalo všude v Evropě. A pokud se nám to podaří udělat správně, tak toto může být jenom tlak směrem dolů v celém systému. A za čtvrté, jde o chudobu energetickou. Eh, musíme tuto věc brát vážně. Když eh, o tom diskutuji se svými kolegy eh, z východní Evropy, tak co mi říkají? My jsme žili v komunistických systémech, kde energie byla v podstatě zadarmo. A ehm, je tady příliš mnoho občanů, kteří sedí v budovách, které nejsou řádně izolovány. Takže aniž budeme mít správnou politiku, abychom toto vše udělali správně, tak budeme stát před celou řadou sociálních e, problémů, a kterých se bude nacházet mnoho občanů v Evropě. A e, půjde, problémem bude, jestli budeme schopni to financovat. E, a já si myslím, že tady musíme daleko více diskutovat vzájemně. Myslím si, že Máme k dispozici nástroje, ale musíme vytvořit ještě nové. Máme Evropskou investiční banku. Eh, dnes ráno komisař Han navrne 20 z fondu soudržnosti eh, a pro ehm, ehm, přechodné období tam to bude ehm, při při, přiřazeno právě do oblasti energetické účinnosti a 6% eh, to budou ostatní regiony v Evropě. To znamená, že to bude stát spoustu peněz, které potom budou moci být využity pozitivním způsobem. A v této směrnici také eh, článkem 6 vytváříme nový business model pro energetické podniky a myslím si, že musíme více pozornosti věnovat společnostem, které budou šetřit energii, které mohou vlastně předběžně investovat a pak nám budou moci eh, na pomoci eh, s těmito, s těmito investicemi. A v stanovisko v radě v minulém roce vypadalo takto žádné cíle. My v parlamentu eh, ve zprávě Benson eh, mm, v prosinci jsme řekli, chceme závazné eh, cíle. Komise teď může přijít s závaznými cíly a v radě se říká, nechceme žádná závazná opatření, takže oni nechtějí závazné cíle, ti nechtějí závazná opatření. A to nás, to pro nás, nebo, nás nepovede nikam. Myslím si, že musíme zahájit diskuzi o dvojí cestě. Závazné cíle a závazná opatření. A měl jsem zajímavé setkání s, um, um, s zástupci vlády eh, teď před nedávnem a bylo mi řečeno, eh, jedné nebo dvou vlád, oni mi řekli, že začínají alespoň o tom přemýšlet. Eh, pokud budou opatření příliš tvrdá, a oni mají dojem, eh, že to příliš může se eh, vměšovat do národní způsobu, jak zacházejí s energetickou účinností, tak je možné, že se vrátí k té diskusi o cíle. Takže si myslím, že ehm, tady máme zájem o to, eh, na toto dvojí cestu, protože ve vyjednáváních nám to bude dávat daleko větší prostor, abychom se dopracovali k pozitivním výsledkům. Děkuji vám. Děkuji vám. Máme několik přihlášek. Nejdříve se tínový zpravodajové, kolega Pípr. Já se hned vyjádřím k obsahu, ale nejdříve bych se chtěl zpravodaje zeptat, pane Turmesi. Chci se zeptat ohledně analýzy. Eh, to bylo v pořádku, ale jaké z toho děláte závěry? To, co jste řekl na začátku, tedy že 20. října budeme projednávat vaši zprávu a potom 27. to je lhůta eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů, je to tak? Pokud eh, kolegové souhlasí, eh, tak si to hned eh, vyjasníme. Ano, tak to to řekl, ano. To byl návrh, tedy návrh, který předložil, ale to možná není dnes to nejdůležitější. Je to návrh. Dobrá, je to návrh, ale já bych se o tom chtěl zmínit, protože my se tou otázkou také zabýváme a musíme se jí zabývat do detailu. Pane Turmesi, vy jste velmi kreativní člověk, jste také velmi přátelský a ve věcích energetické účinnosti jste již vypracoval mnoho dobrých věcí. Já však nyní se trošku divím, protože části své zprávy, které jste předložil, jsou eh, části zprávy, která vlastně ještě není eh, na světě. Je to pravda, že je to jenom návrh zprávy? Je to pravda, že právní služba to zatím nemohla přeskoumat a ověřit? Je pravda, že také nebylo možné začít s překlady? Kladu si totiž otázku, jak bychom to mohli do 20. října projednat a předložit pozměňovací návrhy během následujících Eh, sedmi dní, to je, myslím, nezodpovědný přístup. Momentálně je taková situace, jistě na tom jsou všichni stejně, že eh, na nás doléhají eh, zástupci určitých zájmů a doposud to byli zástupci z oblasti izolace budov, turbíny, elektrokontrola a tak dále. Čili to jsou věci, které nám jsou nyní předkládány. A musím upřímně říci, že nechci být určitým pomáhačem nějakých lobbystů, kteří z toho budou dělat nějaký kšeft. Já prostě chci počkat a apeluji na vaše svědomí. Já spíš čekám na eh, sociální združení, združení nájemníků eh, u nás nás zatím nikdo takový se neozval a očekávám také z takové asociace, jako jsou průmyslové a řemeslné komory, které zastupují celý sektor. To je důležité. My tedy nemůžeme vaši zprávu, která není nachystaná, která není hotová eh, a předkládat během sedmi dní pozměňovací návrhy. To je nezodpovědné. Tím prostě nahráváme určitě určitým zájmům. A proto chci říct hned teď, že takhle to dělat nemůžeme. Když se podíváme na všechno, co chceme udělat v oblasti energetické účinnosti, a to není jenom úspora, tak bychom společně měli postupovat poněkud eh, kreativněji. Možná, že to je spíš energetická produktivita. Eh, nemůžeme prostě jenom tak akceptovat to, co vy nám tady předkládáte a prosím, aby mohl spochybnit vaše první věty, kde jste navrhl tento časový plán, který prostě nemůže fungovat. Procedurální otázka, Klóda. Já myslím, že ten plán, ten harmonogram je dán. Včera večer na zasedání koordinátorů s tím všichni souhlasili. Ta zpráva je prověřena právníky, lingvisty a již byla zaslána všem. Včera večer to prošlo Tabling Office a tím je to tedy dáno. Dobře, tuto otázku si můžeme vyjasnit. Já jsem žádnou oficiální verzi zprávy nedostal, možná, že je to nějak má chyba, ale nemám ji. Ať to bylo včera večer nebo dnes ráno, tak to není tak důležité. Hlásí se další zájemci o diskuzi. Nejdříve paní Vera Madurel za stínové zpravodaje. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se omlouvám, Omlouvám se za to, že naše stínová zpravodajka paní Tomsen zde není, ovšem poprosila mě o takovou stručnou prezentaci její, jejího stanoviska. Já osobně bych chtěla poděkovat za sebe panu Turmesově za jeho kvalitní zprávu, protože my, naše skupina se domnívá, že v oblasti energetické účinnosti bychom měli vyslat velice jasný signál radě, a to opravdu co možná nejrychleji potřebujeme mít určitou vizi energetické účinnosti v Evropě, vizi, která bude jasná a zároveň odvážná. Právě proto bychom se měli snažit dosáhnout závazných cílů. Závazných cílů stanovených na základě společné metodologie. Musíme využít společnou metodologii, tak abychom se dopracovali řádných čísel, srovnatelných čísel a zároveň se snažit o maximální využití všech možností v oblasti energetické účinnosti, to znamená ve všech sektorech, ve všech sektorech, kterých se dotýká tato problematika. Tím, že zvýšíme energetickou účinnost, nebo možnost zvýšit energetickou účinnost, to není pouze nějaká otázka toho, zda ano nebo ne. To je prostě fakt, je to potřeba, je to potřeba stávajícího světa, kde jsou nedostatečné zdroje, kde poptávka neustále roste po energiích a právě proto rozhodnutí musíme přijmout co možná nejdříve. Právě proto je tato směrnice zásadní. Ceny ropy, jak vidíme, jsou vysoké. Máme zde ekonomickou krizi, ti, kteří budou energeticky účinnější, prostě vyhrají v, té, v této nové situaci, v této nové ekonomice, i pokud jde o vytvoření nových pracovních míst, i krátkodobého a střednědobého růstu. Pro Evropskou unii je to prostě zásadní záležitost. Pane Turmesi, moje skupina prostě chce, aby jsme zkrátili veškeré lhůty v této oblasti. To znamená, že i pro předkládání pozměňovacích návrhů, pokud by to bylo kolem toho 27. Ehm, října, proč ne, ovšem možná bychom to mohli ještě urychlit. Já osobně jsem přesvědčená o tom, že by bylo nezodpovědné to, jak si prodlužovat. Sektor si myslím, že nám bude vděčný, protože prostě naše odvětví potřebují právní jistotu a co možná nejrychleji. Jsem si jistá, že pan Turmes, jako náš zpravodaj, všichni stínoví zpravodajové, jsou ochotní a připraveni věnovat tomu veškeré úsilí, veškerý čas a energii, tak abychom i tento velice těsný harmonogram spojili a dosáhli Samozřejmě, že je důležité, tato oblast je důležitá i s ohledem na naši bezpečnost, tak abychom nebyli tak závislí na třetích zemích, abychom nebyli tak zranitelní, pokud dojde k nějakému pohybu v cenách nebo k nějakému zastavení dodávek ze třetí E, země a podobně. Dále to, byl ekolo, to byla otázka ekologické stopy, o tom už jsme rovněž hovořili, potřebujeme dosáhnout dlouhodobých cílů a musíme proto nalézt veškeré možnosti, nástroje, které by nám měly umožnit dosažení těchto cílů. Paní Thompson, naše stínová zpravodajka, se těší na další spolupráci s panem Turmesem na ambiciózní směrnici ohledně energetické účinnosti a doufám v rychlé přijetí. Jenom eh, takovou malou poznámku k jednacímu řádu. Plán vypadal tak, že zprávu jsme měli diskutovat dnes. A za to, tak to běžně bývá, to mělo být dispozici ve všech překladech. Tomu tak není. Přesto jsem to dal na eh, pořad eh, ne proto, že jsem chtěla, abychom o tom mluvili, abychom získali čas. A proto eh, první diskuzi o této zprávě povedeme 20. října, protože teprve tehdy budou k dispozici překlady, alespoň z toho vycházím, nevím, ale je to velice pravděpodobné, mělo by to být. A potom od toho okamžiku pak budeme diskutovat o dalších lhůtách a poprosil bych všechny frakce, aby si zvážili, abychom zajistili to, že u takovýchto témat eh, dáme všem kolegům a kolegyním, aby eh, se mohli účastnit eh, vážným způsobem. Já sám jsem před několika lety, jsme tady měli zprávu k třetímu liberalizačnímu mm, mm, balíčku, velice rychle jsme to prosadili, podle mě to neposloužilo úplně věci, já jsem byl normální poslanec tenkrát a hrozně jsem se proti tomu bránil a neměl jsem absolutně žádnou šanci. A tenkrát jsem si osobně, prosím, abyste to pochopili, předsevzal, že pokud budu mít příležitost nebo povinnost postarat se o to, aby všichni kolegové, nejenom stínoví zpravodajové, nejenom zpravodajové, nejenom předsedové, ale všichni kolegové, aby dostali možnost se toho, toho zúčastnit a budu-li moci mít na to vliv, tak na to vliv mít budu. A proto vám říkám si jasně, že budu dbát na to, aby všichni kolegové měli stejné povinnosti, stejná práva, aby si pročetli složky, aby se poinformovali a tak dále. A trošku eh, na mě působí rušivě, že v případě prvních eh, termínů, eh, že vůbec nebyl dotazován předseda. Ty termíny všechny mi byly pouze sděleny kolegou Turmesem tak, jak se to naplánovalo, až po ty workshopy. Já jsem se nemohl účastnit žádného workshop, nemohl jsem je vést, ale ve smyslu, proto aby to celé proběhlo rychle, jsem to nechal. A tak jenom, abyste to pochopili, a teď poprosím v případě všech na, na, naplánovaných termínů, zvažte moudře, co je dobrý časový plán, za prvé, dnes eh, diskutujeme, přestože ještě nemáme zprávu k dispozici, za druhé, to je jasné, že budeme 20. října diskutovat o zprávě, až bude k dispozici a pak eh, musíme zvážit a probrat další lhůty. Chtěl jsem toto říct jen pro vyjasnění, ale máme hodně kolegů, kteří se hlásí o slovo nejprve kolegyně Hall. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abychom se vrátili na samotný počátek této směrnice. A to je politický závazek, ke kterému jsme dospěli v roce 2007, to znamená těch 20, 20, 20. A to, co to vlastně znamená, to je právě tato směrnice o energetické účinnosti, to znamená o nějakém plnění tohoto závazku. To je důležitý bod. Na to nesmíme zapomínat, když definujeme úspory. Protože tyto úspory samozřejmě by měly být absolutními úsporami. To je to, co potřebuje pro zajištění energetické účinnosti a úspory pro rok 2020. To je součást celého balíčku. Musíme mít absolutní čísla, absolutní snížení v této oblasti, nejenom kvůli klimatickým změnám, ale samozřejmě je to propojeno i s tou ekonomickou krizí v současnosti. To znamená, že v energetické bezpečnosti musíme dosáhnout těchto redukcí, tohoto snížení a zároveň možnosti ekonomickým způsobem využívat energetické možnosti a zdroje, tak aby naše podniky byly, byly konkurenceschopnějšími. Komise přišla s touto směrnicí, mám rovněž s různými opatřeními, která se již zazněla. Členské státy trochu měnili své pozice, stanoviska ohledně toho, jaký výstup chtěli vidět eh, z komise. A já na základě mých komunikací s ostatními kolegy jsem zjistila, že jsou zde určitá konkrétní opatření, která komise navrhuje a která nezapadají úplně přesně do přání jednotlivých členských států nebo toho, co provádí v současné době, co implementují. Mnoho členských států se proto ptá, zda možná by jim lépe nevyhovovaly pouze národní cíle, které by jim umožnily větší pružnost, flexibilitu při jejich splnění. Proto já osobně podporuji tento dvojí přístup, určitě dvourychlostní přístup, který nám umožní tuto pružnost, reagovat na některé z obav zemí, které prostě už jsou mnohem dál v energetické účinnosti Ovšem možná ne až tak eh, odpovídají všem těm podrobným požadavkům ze strany komise. Jsou zde dvě oblasti, na které bych ráda obrátila vaši pozornost. První jsou stavby, budovy a článek 6, to znamená mm, kolik procent, asi ty 3 procenta veřejných budov, že bychom měli renovovat ročně. Zde máme problém. Problém se stávajícími budovami, to je problém o kterém jsme hovořili, kdy jsme hovořili o energetické účinnosti budov a směrnici v tomto oblasti. A to je to, že 75 budov, které, zde, které stojí v současné době, budou stály v roce 2050. To znamená, že pokud nezakročíme v rámci těchto stávajících budov, tak prostě nezískáme nějaké úspory, energetické úspory, alespoň ne v tom zásadním rozsahu, který požadujeme a potřebujeme. Proto je důležité, abychom umožnili členským státům, než bychom jim diktovali, ale abychom umožnili členským státům vytvořit si pro rok 2050 svou vlastní cestovní mapu, to znamená, jak budou reagovat nebo jakým způsobem budou postupovat eh, u stávajících budov. Ty 3%, které navrhuje komise, to je, myslím, dobré, musíme někde začít. Veřejný sektor musí mít nějaký cíl, tak aby umožnil kapacitu trhu mít určité nebo nahromadit určité kapacity, tak aby malé a středně velké podniky budovaly kapacity a mohly se pustit do těchto renovačních projektů. Nebo by to mohlo být takový spíš diktát, tak jak to navrhuje komise, Ovšem, když se podíváme na zásadní renovační projekty a podíváme se na veřejný sektor a budeme ho stimulovat, to bychom opravdu měli podpořit. Dále jsou zde povinnosti v oblasti energetické úspory. To je rovněž důležité, protože tím nám to přináší určité výsledky, to 1,5 ročně. Některé členské státy už mají zavedeny tyto povinnosti, tyto závazky, některé zase ne, ovšem u těch, které už tyto závazky mají, tak tam ty výsledky jsou dobré a to si myslím, že i na evropské úrovni by mohlo pomoci. Měli bychom se prostě poučit z osvědčené praxe na místě v jednotlivých členských státech. Vidíme, že to mechanismus, který je úspěšný a který funguje a proto je zásadní, abychom ho využili. To je něco, čemu bychom mohli důvěřovat. Možná trošku více flexibility bych ehm, si představovala více, než jak to vidíme ve stávajícím snění. Ovšem ty stávající principy a zásady mm, si myslím, nám dávají důvěru v to, že ta směrnice by měla dosáhnout toho, čeho jsme si stanovili i po politické, na politické úrovni v roce 2007. Pokud je o časový harmonogram, jaký je rozdíl mezi mým stanoviskem a panem Píperem nebo naší pozici, tak já nevím, já osobně nevím, například Business Europe, už se na mě obrátili mnoho jiných lidí z různých částí nevládních organizací, o, ostatních odvětví, vědí, že ta debata probíhá dlouho, opravdu toto není něco, kde bychom začínali na zelené louce dneska. 27. říjen to je podle mě lhůta, která je dosažitelná, my už prostě na tom pracujeme dost dlouho, to si myslím, že bychom mohli splnit a myslím si, že nám to dá dostatek času pro splnění našich úkolů. Děkuji, kolegyně Ford. Thank you very much. Děkuji. Když jsem poprvé nabídla, že budu stínovou zpravodajkou, tak jsem si myslela, že to bude nejjednodušší, nejméně kontroverznější, nejpopulárnější úkol, že budeme moci ušetřit peníze podnikům, zvýšit energetickou účinnost, pomůžeme růstu, pomůžeme lidem, aby sami ušetřili a nemuseli platit tak velké faktury za topení, ale pak se to velice rychle změnilo, velice kontroverzní a potenciálně velmi takovou úkol který je velice drahý a eh, je to spojeno s velkými konflikty ve členských státech, v komisi a v parlamentu a to není eh, eh, způsob, kterým bych chtěla pokračovat. Energetická účinnost by měla být eh, tím nejjednodušším, jak jsem řekla, nejjednodušším způsobem, jak na pomoci lidem, podnikům ušetřit peníze, hledět do budoucna a abychom mohli znovu na pomoci růstu. Co se týče časové osy, já osobně, tady jsou pozměňovací návrhy, které mají být do 27. předloženy, ale protože jsem eh, to teď eh, už sleduji pár měsíců jako Fiona a mám to v angličtině, tak na to je můj jazyk, ale pokud bychom to měli dostat do všech členských států a pokud by to mělo být nekontroverzní, eh, co nejméně kontroverzní, a máme-li to udělat tím nejčistším způsobem, tak si myslím, že musíme nedát ostatním možnost se podívat na pozměňovací návrhy. Ovšem, nemůžu podceň, nechci podceňovat, jak důležité toto eh, je eh, tento pro stimulaci dalšího růstu, pokud to uděláme správně. A proto bych ráda motivovala předsedu, aby se podíval, jestli by parlament mohl eh, dříve pracovat na tomto časovém plánu a spolupracovat s radou. Tedy eh, musíme, místo abychom čekali třeba na plenárku, než eh, začneme s formálním trilogem a s formálními diskusemi, Eh, abychom se pokusili o správný přístup eh, mezi radou, komisí a parlamentem a ušetřili později trošku čas hm, v celém tomto časovém plánu a abychom vás všechny povzbudili a motivovali k tomu, abychom se nedostali do slepé uličky vzájemně, třeba ve výboru Envy nebo podobně. To znamená, čas by měli mít všichni pro předložení návrhu, ale měli bychom se postarat o to, jestli hm, budou mít všichni ostatní dostatek prostoru předtím, než začne trilog, možná dříve než v květnu, v červnu. Zdá se, že to je ještě dlouhá cesta takže je to takový celý časový eh, plán. Pokud bychom měli a lidé, kteří zastupujeme, ti by z toho měli vidět výhody, eh, protože myslím, že musíme se postarat o to, aby když se díváme na energetickou účinnost, když sledujeme výhody, které budou vyplývat z výhodných nákladů, tak to je právě to, um, o co se pokouší konkrétní země, buď eh, ve svých vlastních eh, zemích nebo v podnicích. A myslím si, že je velice důležité, že jestliže žádáme, aby spotřebitelé platili eh, za instalaci, aby zaplatili za vylepšení těchto instalací, pak by měli vidět i finanční výhody, které jim z toho vyplynou. A myslím si, že v některých členských státech spotřebitelé hm, tady vidí jen vyšší faktury za energii, ale nevidí v tom energetické úspory. Takže se musíme pokusit toto povzbudit zmínit. Ještě jsem neměla příležitost podívat se na mm, finanční sekci, eh, kterou přidala eh, zpravodaj. A pak bychom členským státům měli dát takový mnoho různých obcí, které by napomohly lidem investovat a více uspořit, než že bychom postupovali preskriptivně a že bychom se, měli bychom se podívat i na osvědčené praxe. Co se týče, možná mi kolegové mohou na pomoci, to je tady pár kontroverzních článků, článek 4, veřejná gremia nebo úřady, a zlepšení ve veřejných budovách, ano, když jsem byla stínovou zpravodajkou a pracovala na směrnicích o budovách, Tady musíme si připomenout, že v různých členských státech máme různé úrovně eh, místních zpráv, různých organizací, které eh, působí ve veřejných budovách a eh, implementace tohoto by mohla být velice obtížná. Myslím si, že každá úroveň, lokální, regionální, zpráva, obce si chtějí ušetřit peníze a energie je toho součástí. A je tady tento mix, ale například způsobem, jak, je toto, jak, to má, jak vypadá návrh mm, eh, když máte třeba 99%, kdy už je účinná budova energeticky, tak musíte ještě pořád pracovat na tom zbývajícím 1%. A toto někdy nemá smysl. Smysl má, když se pokusíte dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti napříč všemi členskými státy a Evropa to musí udělat dohromady. Článek 6, 1,5% úspor. Dokonce i země, které eh, se zavázaly, eh, eh, tak bylo řečeno, že nemohou mm, dostat mm, tomu těchto úsporám 1,5%, mm, že je zapotřebí k tomu dalších opatření, aby dostali těmto závazek. A tyto závazky by mohly být součástí takového manuálu, jak to splnit. A pak je tady ještě ten preskriptivní charakter toho 1,5%, protože jsme zjistili, že abychom tyto programy někdy nastartovali, je tím spojena řada pracovních míst, tréninku, školení a já si myslím, že toto by mohlo na pomoci zemím, eh, jak projít tímto obdobím praktickým způsobem a zase bychom se tady měli hlavně soustředit na to, co bude cenově nejvýhodnější článek, sedm audity, tady bychom měli zajistit, že nebudeme duplikovat ehm, byrokracii, zvláště pro výrobní podniky. Často to bývají první audity, ehm, je to spojeno s velkými náklady, mm, mělo by to ale přinést užitek, potom e, měření, e, tedy inteligentní. To je něco, e, co už není nákladově účinné a nevede k dalším úsporám energie. Tyto elektroměry inteligentní ty eh, přicházejí do další fáze, eh, měly by to být inteligentnější eh, přístroje, takže myslím, že bychom se měli zabývat tímto článkem, pak článek 10 kogenerace. Minulý týden jsem navštívila vynikající kogerační jednotku v mém volebním okrsku a je to společnost, která eh, mm, potřebuje eh, vytápění, musí eh, jde o výrobu elektřiny. Je zjevné, že je lehké distribuovat elektřinu, ale vytápění se nedistribuje tak lehce a Způsob, jakým je to naformulováno komisí, to je velmi preskriptivní. Je to velice obtížné formulováno ve článcích a také v přílohách. Takže musíme povzbudit tento kogenerační přístup tam, kde je to možné, aby to vedlo k úsporám, ale konečnou ambicí je ušetřit peníze a ušetřit a snížit emise CO2. Ale tento článek například, ten by e, to e, pokryl, mohlo by to být obtížné pro země, e, které chtějí ještě stavět jaderné elektrárny, takže myslím si, že musíme i na toto reagovat, musíme se podívat na to, jestli budeme nejprve eh, z toho mít eh, užitek při vytápění než při výrobě elektřiny. Takže jde o formulaci zně, znění, toto je důležité. A pak, kdybych já vedla tato vyjednávání, tak bych eh, chtěla mít konzens mezi parlamentem a členskými státy a nenutně nutně konfrontační přístup, protože si myslím, že pokud se máme dostat k těmto cílům, tak potřebujeme konzens mezi parlamentem a členskými státy a mm, hlavně mezi lidmi, které tady zastupujeme. A ti budou chtít, abychom naše sliby splnili. Tak stínové zpravodaje jsme vyslechli a prosím o to, aby se ostatní řečníci snažili být struční. Paní Hibner. Mm, děkuji vám. Tak eh, jako i v tom předcházejícím dokumentu, kde šlo o cíle budoucnosti do roku 2020 a 50, jde i zde o eh, také konkrétní záležitost o zrušení směrnic a energetickou účinnost. Musíme tedy myslet na to, že není příliš pravděpodobné to, že by účinnost byla zlepšena o 25 Momentálně zatím nejsou žádné indikátory toho, že bychom našeho cíle dosáhli. A všichni mluví o tom, jak je důležité dát k dispozici prostředky pro průmysl. A průmysl zase má nést dané náklady pro dosažení této účinnosti. Musíme spořit energii při osvětlení a jinde. Existuje mnoho metod úspor v budovách například, ale také v soukromých domácnostech když se použijí eh, domácí přístroje, které nespotřebovávají tolik eh, energie. Ale co tím získáme? Co tím získáme pro podniky a také celé národní hospodářství? Chceme-li dosáhnout lepší účinnosti, pak budeme potřebovat méně eh, nosičů energie. Potřebujeme také méně a získáme více. Na tu stránku toho, co získáme, se také musíme podívat. Úspory v soukromých domácnostech. Tam se musíme soustředit na to, jaké faktury tedy lidé eh, budou platit, když eh, sníží svou spotřebu. A já mám takový pocit, že v této zprávě schází popis toho, že je důležité v souvislosti s náklady také říci, že to povede k ziskům. To musíme říci zcela jasně. Takže informační kampaně jsou nezbytné, musíme vysvětlit, o co jde, aby občané věděli, že když uspoří energii, tak zase něco získají. Účinnost má jasný význam. Také návrhy budov, architekti, na to musí být upozorněni. Potřebujeme eh, budovy s nulovou energetickou spotřebou. Ještě kolega Ransdorf, stínový zpravodaj, promiňte. Thank you, Chairman. I have, uh, three short Děkuji, pane předsedo, mám tři krátké poznámky. First. K tomuto návrhu. Za prvé je tady meteorologická otázka. Energetické úspory není totéž jako energetická účinnost. Není to z této zprávy jasné musím říct, že musíme diskutovat o této otázce trošku více, protože energetické úspory se mohou eh, obrátit ve opak, když se s nimi nebude zacházet řádně. Druhá poznámka. Tyto cíle 1,5 snížení a kogenerace jako závazná věc to se dá těžko, eh, to je těžko z technického hlediska proveditelné a mm, myslím si, že pro mnoho členských států to bude znamenat velký problém, aby eh, toto dodrželi. Třetí poznámka. Celý rámec eh, je těžko kompatibilní s tržní ekonomikou ehm, toto není kompatibilní s tržní ekonomikou, je to více, řekl bych, rámec Eh, systému distribučního systému, eh, takže eh, moje otázka zní takto. Jestliže sedím v průmyslovém výboru, výboru pro průmysl a výzkum a ne v nějakém jiném výboru. Next one, Mr. Další, pan Franko. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že si bylo slovo. Eh, příspěvky mých eh, kolegů eh, ukazují, že text je dobrým základem pro debatu, ale potřebujeme více času pro to, abychom tento text zlepšili a přizpůsobili také na základě příspěvků stínových zpravodajů. pravodajů. tak aby to bylo také úspěšné a nestroskotalo to na stanovisku členských států. E, já jsem, bych se chtěl zmínit o článku 18, který je příliš přesný a mělo by zde být více flexibility, tak aby členské státy si mohly vybrat e, svůj typ energetických e, zdrojů, tak jak je to také uvedeno ve směrnici. V článku 3 směrnice vyžaduje, aby nové elektrické tepelné elektrárny měli kogenerační zařízení navíc a to vysoko výkonné. Vaše čísla však e, jsou e, jistě založená na přesných ekonomických údajích. Hovoříte také o vysokovýkonných zařízeních, zatímco e, Existuje mnoho malých takovýchto kogeneračních jednotek a nesmíme je opominout. Eh, nebylo by vhodné tyto malé výkonné jednotky nahradit velkými, méně výkonnými. Dále také je nutné eh, zmínit kogenerační jednotky, které eh, se palují dřevní štěpky. Děkuji. Kolega Vidal Quadras. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem rád, že konečně máme tento dlouho očekávaný návrh Evropské komise. Jsem přesvědčen o tom, že nastal čas proto, aby Evropská unie začala investovat konkurenceschopným a inteligentním způsobem do energetické účinnosti. Toto je podle mě jeden z našich nejdůležitějších zdrojů energií. Definice toho, co je to inteligentní a konkurenceschopné, to je výzva pro náš výbor, proto se na tuto práci těším. Pouze několik poznámek, které podle mě vyvolávají určitý strach či obavy. O těch ostatních, se kterými souhlasím, nemusím hovořit. Mám určité pochybnosti ohledně komise, kterou navrhuje o metody, kterou napravil Komise pro měření energetické účinnosti, pokud jde o primární spotřebu, pokud skutečně chceme, aby naše podniky posílily naše hospodářství, tak si myslím, že tento způsob není nejvhodnější. Nejlepším parametrem by byla energetická intenzita. To znamená to, co spotřebuje jednotka HDP. Na jednotku HDP to je právě metoda, kterou bychom měli použít. Toto je způsob, kterou využívají i nově se rozvíjející ekonomiky. Tímto způsobem měří energetickou účinnost. Druhá záležitost, to, to je článek 6 Um, to znamená určitý diktát, určité vynucení těchto podmínek ze strany energetických podniků. Já si nemyslím, že když budeme nutit naše podniky, aby škrtali prodeje, aby, um, že bychom tím dosáhli nějakého řešení. Měli bychom spíše platit um, tak, jak nebo zdaňovat určité věci, nebo platit podle um, určitých úspor a tak dále. Myslím si, že toto zrovna není nejvhodnější řešení. Potřebujeme mechanismus, který bude zdatný, který se bude schopen, který bude schopen ty náklady nějakým způsobem kompenzovat, pokud chceme, aby naše podniky zlepšily tuto situaci a dále je to bod číslo 4 a 5, to znamená obnova stávajících budov a stavba nových. To znamená, že bychom chtěli, aby to bylo určitý hybný, hybná síla pro vytvoření tržní různých služeb, podmínek na to a tak dále. To si myslím, že je dobré. Ovšem obávám se, že z krátkodobého hlediska naše veřejné úřady, regionální samozprávy, celostátní úřady prostě rovněž se potýkají s obdobím tvrdých úspor, proto bychom měli být realističtí, pokud jde o jejich možnosti investic do energetické účinnosti ve stávající krizovém období. Nakonec několik slov k tomu návrhu podpořit kogeneraci. Vždycky jsem byl velice bojovným zastáncem kogenerace a zde kolega, který před mnou sedí, je svědkem mého postupu. My jsme velice aktivně pracovali na té první směrnici o kogeneraci. Jsem přesvědčen o tom, že kogenerace, že ten potenciál ještě nebyl zcela využit. Čili, ano, no, já jsem optimistou. Ovšem, ta poptávka po teple, to není jediný faktor pro kogeneraci, je tam mnoho faktorů, doprava paliv, povolení, eh, dále je to, řekněme, zahlcení sítí a tak dále. To znamená, že ta poptávka po teple to by neměla být, neměl by to být jediný parametr pro kogeneraci. Náš pohled by měl být komplexnější. Ano, Kogeneraci bychom měli podporovat tam, kde všechny tyto faktory e, se propojí a ne pouze ta poptávka po teple. To je samozřejmě důležité, ovšem není to jediný aspekt. A poslední bod, e, časový harmonogram. Myslím si, že směrnice této důležitosti a těch takto ambiciozní směrnice která by mohla mít takový dopad na naše ekonomiky. To bychom měli prostudovat, analyzovat v našem výboru. Prosím, aby jsme to neuspěchali a abychom umožnili všem kolegům předložit své příspěvky. Děkuji, pane předsedo. Dankeschön. Es gibt eine Geschäftsordnungsmeldung. Děkuji. Procedurální poznámka paní Ford. Děkuji. Milí kolegové, kolegyně, ano, mm, díky vašim úžasným mm, připomínkám se proběhla velice dobrá diskuze, ovšem pokud jde o harmonogram. Pane předsedo, jakmile budou k dispozici překlady, možná bychom mohli mít alespoň minimálně dva týdny pro předkládání návrhu pokud jsem to správně pochopila, překlady ve všech jazycích by měly být k dispozici 19. října. Ponechám na vás, pane předsedo, zda zrovna ten zelený týden bychom měli považovat za pracovní týden. Víte, jak to probíhá, tam mají lidé různé závazky. Já bych řekla, jakmile máme překlad, plus dva týdny. Ano, děkuji za tento podnět, paní Merkis. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům, zpravodajovi za tuto úžasnou diskusi. Pouze několik poznámek. Já jsem ze země, která je čím dál tím více euroskeptická. Ovšem, ano, bohužel je to teda tak, je to zneklidňující. Proto bych ráda řekla, že podporuji cíle, které zmínil zpravodaj, ale souhlasím i s kolegy v tom, že bychom neměli být příliš preskriptivní, neměli bychom diktovat příliš to, jakým způsobem ta energetická účinnost by měla být implementována. Měli bychom prostě umožnit určité rozdíly na straně členských států. Měli bychom prostě u kogenerace umožnit eh, různý vývoj. U mě v mé zemi, v jiných zemích to již funguje, vše ponechat manévrovací pole každému členskému státu. Každý členský stát prostě může mít na to jiný pohled. Často se zaměřujeme na kolektivní výrobu energie nebo na kolektivní efektivitu či energetickou účinnost. Rád ráda bych obrátila pozornost i na tu mikroúroveň. Energetická úsporná opatření často nevznikají jenom na té kolektivní veřejné úrovni, ale možná i na té nejmenší úrovni bychom to měli stimulovat, najít možnosti stimulace. Prostě v našich politikách eh, dostatečně se tomu pozornost podle mého názoru nevěnuje. Ano, Asi by bylo, bylo dobré se podívat na právě na ty nejmenší podniky, jak je stimulovat, možná ještě víc než ty velké. Energetická chudoba, zásadní problém. Já pocházím z členského státu, kde většina lidí pronajímá si byt a nevlastní žádnou nemovitost a většinou jsou to staré domy, tak to je zásadní i s ohledem na stabilitu finanční situace těchto pronajímatelů. Já bych proto chtěla, abychom teda i tu mikrogeneraci energie, energií podpořili. Nejen pokud je o účinnost, ale zároveň o to, aby lidé, kteří si pronajímají nějaký věc, si mohli sami vyrábět eh, elektřinu. Poslední věc, souhlasíme s návrhem paní Fordové, protože chceme, aby ta spolupráce fungovala dobře, tak abychom deadline posunuli tu lhutu až na 3.11. To je za SAD vše, to znamená 3.11. pro pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Ulskok. Tak, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že Energetická účinnost nebo směrnice o této účinnosti bude mm, jednou z nejdůležitějších, mm, nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti politiky mm, boji proti klimatických změn, protože je to něco, co povede eh, ke konkrétním výsledkům. A tak, jak řekli ostatní kolegové, je to něco, čím se zavazujeme a čím jsou eh, začleněni i lidé v Evropské unii. Pokaždé, když eh, dostanou své faktury za spotřebu energie eh, do schránky, tak to je ještě další důvod pro to, aby udělali něco sami, pro to, aby změnili každodenní život. A kdybychom my mohli učinit rozhodnutí systému EU, který by přis, tak, tak bychom jim napomohli na této cestě pak si myslím, že to bude velmi důležité. V nedávných letech jsme eh, často říkali, že no, procento nižší eh, spotřeba energie Evropské unie, že to je ekvivalent 20 miliard eur. Eh, mohou být k dispozici ještě jiná čísla, ale to je, myslím, dostačující tomu, abychom ukázali že energetická účinnost má velký význam. Mluvíme tady o velkých hodnotách, velkých výsledcích, to bude to, dopadem toho bude, že výsledkem bude, že lidé budou mít více peněz v peněženkách. A to jsou věci, kterým musíme věnovat větší pozornost, abychom eh, zajistili, že jsme tady eh, na správné cestě. A Eh, teď návrh eh, směrnice. Objektivně viděno, myslím si, že by bylo, nebylo příliš šťastné, kdyby něco tak důležitého jako toto eh, kdybychom skončili pak ještě v obtíženější situaci ve spolupráci s radou, než situace, v jaké jsme. Musíme mít jasné, ambiciozní, závazné cíle v oblasti energetické účinnosti. Ale když se eh, dostaneme do velkých detailů, to by mohlo ohrozit z dlouhodobého hlediska celý projekt. A vím, že švédský a finský parlament přijeli ehm, rozhodnutí eh, velkou většinou, velkou většinou proti ehm, prvkům, které jsou obsaženy v této směrnice. Možná by bylo zajímavé si vyslechnout komisi, jestli k tomu něco má. A můj vlastní návrh odráží se také v tom, co bylo řečeno předtím. Vytvoření nebo učinit správná rozhodnutí znamená, že začleníme závazné cíle, aniž bychom e, e, šli do velkých detailů jako třeba povinné rekonstrukce nebo 3%, eh, 3% eh, ve veřejných budovách. Eh, to nejsou věci, o kterých bychom měli my rozhodovat. Jsou tady podobné návrhy, ale na druhé straně bychom mohli pracovat na závazcích eh, a programech spojených s mm, zvýšením energetické účinnosti, to je něco, čemu bychom se měli věnovat. A slyšení, které se teď konalo o energetické účinnosti, na tomto z tohoto slyšení se zúčastnili experti a zdálo se, že Ehm, eh, souhlasí s tím, že je možné mm, eh, mít velké výhody z těchto závazků a programů ehm, zaměřených na vyšší energetickou účinnost a kromě toho eh, to vytvoří více zelených pracovních příležitostí. Myslím si, že to je něco, co by mohlo pozitivním způsobem přispět k energetické účinnosti a vůbec směr, této směrnici, jestliže začleníme tento typ závazných opatření, ale nesmíme jít do velkých detailů, jak jsem už řekla. Ráda bych poděkovala Claudovi Turmesovi za to, že odvedl eh, velmi dobrou práci, byl velice otevřený vůči nám všem. Všichni jsme byli začleněni všichni ti, kteří chtěli spolupracovat, eh, tak měli tuto možnost a mnoho členů z frakce SD je přesvědčeno o tom, že mm, musíme být vůdčí světovou silou eh, v oblasti energetické účinnosti, protože je to pro lidi, pro podniky a je to užitečné i pro klimatickou politiku. Je to jedný, jeden z nejlepších příspěvků, s kterým můžeme přijít. Děkuji. Děkuji vám. Eh, další procedurální poznámka, Claude Turmese. Již se přibližujeme ke konci našeho zasedání a proto bych rád eh, ještě získal jasnou informaci o těch lhůtách. Máme zde určitý návrh, který byl předložen a to je 3.11. Já bych byl rád, kdybychom se mohli nyní jasně rozhodnout, jak to bude, abychom všichni věděli, jak na tom jsme. Další kolega Píper. Ještě jsou zde tři kolegové, kteří by se chtěli vyjádřit ke zprávě jako takové. Kompromisní návrh jsem chápal jinak a sice překlady musí být předloženy a poté dva týdny ke studiu e, eh, zpráv. Takže je několik kompromisních návrhů. Jak se dohodneme? Dobrá, takže jsou zde různé interpretace. Kolegyně Ford navrhla, eh, že eh, je lhůta dva týdny po předložení překladu. Eh, to ještě nevíme vlastně, kdy to bude. je zcela jasné, že 19. budou k dispozici všechny jazykové verze. To znamená 19 plus 3, tak by ta lhůta byla třetího nebo čtvrtýho. Ale ty hry s těmi lhůtami bychom měli prostě ukončit. Musíme stanovit termín a to je čtvrtého jedenáctý. Tato hra s těmi termíny však byla zahájena tebou. Ty jsi stanovil termíny bez toho, aby si s někým o tom hovořil. Mně to bylo také předloženo pro jako hotová věc i ohledně workshopu. Já jsem zjistil, že v pátek před týdnem ta zpráva není předložena a sekretariátu jsem se zeptal, zda pořad jednání mohu nechat bez změny. A sekretariát řekl, že ano, debatu jsem tedy dnes zahájil. Takže prosím, dodržujme fakta. Ten postup je normálně takový. Já jsem tu ten spěch do toho nevnesl. Postup je tedy takový, že všichni kolegové nejdříve dostanou svou jazykovou verzi a pak se o tom bude debatovat. Takže i já předpokládám, že překlady budou 19 20. Všichni tuto zprávu budou mít ve svém jazyce a mohou o tom teprve poprvé debatovat obsahově. A pak je možné se rozhodnout, zda budeme potřebovat týden, dva nebo tři. A zde jsou nejrůznější názory k této věci. A to je možné. Jedni říkají, že nepotřebují moc času, jiní, že potřebují hodně času, takže to musíme nějak propojit. Buď se dohodneme na nějakém kompromisu, anebo to odhlasujeme. To pak kompromis není. Takže všechny tyto možnosti máme, ale ty se zhlásil ještě jednou k proceduře. Kdo ještě k proceduře? Paní Hol? Děkuji, pane předsedo. Já velice si cením mm, ochoty kolegů mm, ze všech stran, abychom diskutovali o této věci konstruktivně a mm, abychom vám usnadnili tuto diskuzi. A myslím si, že bude daleko lepší, když se dopracujeme k nějaké dohodě v této věci. Zdá se mi, když tak eh, poslouchám návrhy eh, kolegyně Vicky Ford a tak eh, ostatních, že vlastně mluvíme o stejné věci a že jistě čekáme na překlady 19. října plus dva týdny, což bude 3. listopad. Ale žádáme, prosím, pane předsedo, jenom o to, abychom e, si to takto e, řekli, protože musíme mít e, termíny, všichni máme plné kalendáře, musíme mít dvě data v našich kalendářích, kdy víme, že se o tom bude diskutovat a tak, abychom věděli, jaká je poslední lhůta. Takže mně se zdá, že všichni mluvíme o stejné věci a myslím si, že by nám to všem pomohlo, kdybychom mohli vyjasnit 3. listopad, to znamená překlady, tedy překlady plus ty dva dny a pak budeme všichni vědět, na čem jsme. Děkuji. Paní Merkis, děkuji, pane předsedo jen ještě jsem to chtěla podpořit, já si nemyslím, že tady je nějaké nedorozumění. Zcela podporuji eh, to, co říkala paní Hall a paní Ford, tedy překlady a pak 3. listopad. Myslím si, že všichni eh, souhlasíme, že eh, to mají být dva týdny poté, co dorazí překlady. A my bychom velice ohodnotili, kdyby tady byla jasná situace a konečné datum. Děkuji. Hokulářská-Bobinská? Yes, uh... ano, myslím si, že uh, toto není dobré pro zprávu, eh, když eh, celá tato diskuse, kterou jsme strávili o datech, protože Eh, pak nemůžeme dodržet eh, eh, legální postupy, vzniká tady určitá nervózní atmosféra. Já bych navrhla, aby ti řečníci, kteří nemluvili, kdyby mohli mluvit při diskuzi, kterou budeme mít. Ale co se týče dat, tady někdo řekl, že je tady zelený týden a že musíme rozhodnout, jestli tady budeme sedět a pracovat na pozměňovacích návrzích, anebo budeme v našich regionech a budeme hovořit s našimi voliči, protože si myslím, že to je důležitá součást naší práce. Takže nejsem ochotna urychlovat práci, protože je to příliš důležité, eh, bude to mít finanční dopady eh, na naše občany a vlády. Děkuji vám. So, damit das jetzt nicht noch eine Stunde dauert, möchte ich den tak, aby to netrvalo celou hodinu, navážu na to, co říkala paní Holma. Já bych chtěl jenom, aby všichni poslanci měli stejná práva. Byl jsem iritován těmi posledními dny, spoustou mailů a debatou o pořadu jednání. Takže jsem pochopil tolik že je zde společný názor, že po překladech potřebujete dva týdny k dispozaci. A budeme tedy předpokládat, že 19. budou překlady k dispozici. Dva týdny času, to znamená 3. 4. listopadu. Paní Kolarská ještě upozornila na to, co se řeklo už předtím, a to je e, zelený týden. Nemohli bychom to nějak eh, vyřešit tím, že bychom řekli ano 19. plus dva týdny a pak pondělí. Takže v pondělí by tady všichni mohli být a podepsali to a byli by to o dva dny víc. To by nemělo být tak závažné. Ten argument s tím zeleným týdnem by odpadl. Kloturmes. Já nebudu terorizovat nikoho, já jenom vím, že když půjdeme ještě dál, pak eh, před květnem ne dokončíme nic. A já se domnívám, že bychom měli rozhodnout tedy o třetím, měli bychom to odhlasovat. Ano, tak jsme to také dřív dělali na univerzitách. Kolega Pípr, pane Turmes, kdo si dal tak dlouho času? Proč jsme se vůbec dostali do té potíže, že musíme spěchat? Máte spoždění o tři týdny v té zprávě a nyní nám nedáte možnost, abychom se tím klidně zabývali? To není v pořádku chci upozornit na to, že jsme poslali asi 60 otázek komisi Eh, ty jsme nedostali. Bylo by vhodné také na tyto odpovědi ještě počkat. A dovolte mi jeden krátký návrh. Ještě jednou opakuji tento návrh. Nemohli bychom se domluvit na tom, že po překladu 19. října budeme mít dva týdny a zvolíme pondělí, abychom se vyhnuli tomu zelenému týdnu aby nikdo nemohl říkat, že v tom týdnu od 3. 4. tady není. Takže jsou tam dva dny navíc. Ale zdá se mi to obtížné. Je prosím někdo proti tomuto návrhu, abychom si zvolili pondělí v listopadu to je 7.11. Pondělí ve 12 hodin by byla tedy ta lhůta Klode. Můžeme se takto domluvit? Já s tímto termínem souhlasím pouze, pokud to také bude znamenat, že nejpozději v lednu to odhlasujeme. Já chci, aby ta hra již skončila a nepokračovalo se v ní. Když řekneme 7. listopadu, tak řekneme také, že nejpozději v lednu skončíme. To je kompromis. Kdy to ukončíme, to eh, nevím a hru eh, nevidím z strany nikoho. Budeme tedy předpokládat, že každý se snaží eh, pracovat eh, seriózně. Musíme to samozřejmě ukončit co nejdříve, abychom ty výsledky mohli projednat s příštím předsednictvím. A ty zdůrazňuješ, že by to mělo být ukončeno za dánského předsednictví. V tom je problém. A myslím, že nikdo nemá nic proti tomu. Čím rychleji to ukončíme, tím to bude lepší, ale musí to být dobré. A dnes jsme se naučili, že je zde spousta zásadních otázek jako je třeba, co je to energetická účinnost. A tady bychom se mohli zeptat odborníků. Takže souhlasíte, prosím, se 7. listopadem do 12 hodin v poledne. Nikdo není proti. Děkuji vám. Tímto jsme vyřešili dnes eh, tento problém. Máme ještě dvě, tři minuty tlumočení. Já bych chtěl pouze říci, že usnesení COP17 pokládáme za předaný výboru Envy. Nikdo není proti. Děkuji vám srdečně a omlouvám se těm, kteří již nemohli hovořit. Sekretariát doufá, že se tito kolegové přihlásí příště.